Co se týče programu, tak ten zřejmě nevyvolává nějaké zvláštní námitky. Dobře, takže ho považujeme za přijatý. Není tady žádné z konkrétní sdělení ze strany paní předsedkyně, která se omlouvá za svoji nepřítomnost. A můžeme tedy přejít hned k prvnímu bodu na pořadu jednání, to znamená podívat se na návrh, který mění směrnici, která se týká řízení bezpečnosti silničního provozu. Dáme slovo paní Ajuto, která je zpravodajkou u tohoto návrhu. Paní zpravodajko, máte slovo. Děkuji, pane předsedo a děkuji všem kolegům za jejich přítomnost. My víme, že pondělí odpoledne to není ideální doba pro nás, ale nicméně začněme s naší prací. Nejdříve bych, bych chtěla říci, že tento text představuje určitou cestovní mapu, která by měla být výrazně urychlena. A doufám, že k tomu urychlení skutečně dojde, protože jsme na závěr našeho legislativního období, takže v našem společném zájmu, aby se nám podařilo uzavřít tuto problematiku, tedy tyto nové bezpečnostní normy, tak abychom mohli zareagovat na požadavky bezpečnosti naší infrastruktury z hlediska silnic. To samozřejmě odpovídá také číslům, které nám Eurostat dává každý rok. Co se týče obecných připomínek k této věci, cílem eh, silniční bezpečnosti eh, jsou požadavky, které bohužel mm, neplníme dostatečně rychle. Proto je velice naléhavé pozměnit tuto směrnici Já myslím si, že tento text by jistě zlepšil výrazným způsobem kvalitu silničního provozu v Evropské unii. A zlepšil by také mm, situaci z hlediska členských států. Návrh komise z jedné strany byl kvalitní, umožnil rozšířit pole působnosti tím, že se do něj zahrnuly dálnice a silnice, které jsou financovány z evropských prostředků. Dále je tady proaktivní přístup z hlediska vyhodnocování rizik v této oblasti. A dále musíme konstatovat, že eh, tam v této zprávě se hovoří také o takzvaných reaktivních eh, opatřeních. Dále se hovoří o zlepšení signalizace, to znamená veškerých značek, které upozorňují na rizika. Toto by se mělo zpřísnit. Kvalita vertikálních i horizontálních značek by se měla zlepšit. Měli bychom také stanovit minimální požadavky v oblasti propojenosti a to z hlediska eh, všech zabudovaných zařízení eh, v jednotlivých vozidlech. Dále bychom měli rozšířit některé přístupy tohoto návrhu. A proto v těch budoucích týdnech bych chtěla předložit některé pozměňovací návrhy v této oblasti. Podívejme se nyní na působnost této směrnice. Název směrnice může vést k milné mm, interpretaci. Máme dojem, že se jedná o povrchní přístup k bezpečnosti silničního provozu. V podstatě tento název není úplně přesvědčivý, protože ve skutečnosti se jedná o všechny kontrolní normy, které se musí uplatňovat za účelem zlepšení bezpečnosti řidičů. V oblasti stability infrastruktur nenacházíme příliš mnoho opatření v této zprávě a přitom, v této směrnici. Přitom je to velmi důležité. My jsme si to uvědomili během závažných událostí, kterým nedávno došlo v Itálii. Vzhledem k tomu, že tato problematika stability nebyla zakotvena do tohoto textu, tak bych ráda eh, do pozměnacích návrhů eh, členila eh, tuto problematiku stability z hlediska tunelů a mostů. A chtěla bych zde hovořit o novátorské metodologii. Další prioritní záležitost se týká určení těch nejzranitelnějších eh, prvků, to jsou chodci a cyklisté. Tady je absolutně nezbytné zlepšit jejich bezpečnost a také umožnit vyhodnocení infrastruktur právě s ohledem na sítě, ke kterým patří. Všichni uživatelé by měli být chráněny a proto potřebujeme vytvořit eh, systém takzvané dobrovolné Eh, signalizace, to znamená, bylo by možné zde zrekapitulovat všechna rizika, začlenit do toho uživatele a také signalizovat veškeré překážky. A to proto, abychom preventivně eh, zabránili nehodám. Na závěr bych řekla, že potřebujeme větší transparentnost, potřebujeme mm, lepší značky a dále potřebujeme také online dostupnost. To je schrnutě řečeno můj text a samozřejmě jsem vám plně k dispozici, pokud máte nějaké otázky nebo připomínky. Než mi tady není, pr- paní Dali. Uh, the, the e Protože vy jste tady seniorní člen za EPP, ne, prosím. Uh, uh, uh, Děkuji, pane předsedající. Právě mě požádala asistentka paní Schmidt, abych se této části ujala, protože se sem nedokázala včas dostat. Proto s dovolením přečtu, co jsem dostal. Takže jsem spíše jako prezentér eh, zpráv. Pokud je o cíle této záležitosti, asi se všichni shodneme, že každý by měl udělat vše, co může, kde má vliv, aby se eh, snížily mrtel, smrtelné nehody na našich silnicích, protože bezpečnost už se zlepš, zlepšila za poslední desetiletí i díky EU. Mezi rokem 2001 a 2010 počet úmrtí na silnicích klesl o 43% a o dalších 19% od roku 2010 a 2016. Nicméně v roce jenom 2016 25 620 lidí zahynulo na silnicích Evropské unie. Pokud jde o další věc, to je subsidiarita a odpovědnost. Je to společný cíl, ale to ještě neznamená, že Evropská unie by měla to eh, mít možnost všechno řešit, protože lidé budou i nadále se dopouštět chyb. Proto je to sdílená odpovědnost účastníků na všech úrovních, aby se zajistilo, že eh, eh, nehody na silnicích nepovedou ke smrtelným nebo významným eh, zraněním. Ať už budeme mít jakkoliv propracovaná doporučení, ať už budou jakkoliv dobře sformulovány všechny ty nástroje pro vyhodnocování silnic, vždycky budou opilci, vždycky budou lidé, kteří budou unavení a jiní se zase budou dívat na telefony, i když budou zrovna řídit. Takže nezáleží tolik na tom, kdo formuluje pravidla, pokud lidé je nebudou plnit. Jakožto EPP nevidíme nutnost rozšiřovat eh, obsah působnosti tohoto nařízení, když jenom 8% eh, se stane na, stává na sítě ten 10. Není to kvůli eh, směrnice, ale zkrátka, protože na dálnicích nebývá tolik pěš, pěších přechodů a podobně. Dálnice byly vždycky vždycky nejrychlejší dopravní tepnou. Pokud chceme snížit počet smrtelných nehod, měli bychom eh, lidi pozbuzovat k tomu, aby používali dálnice a nikoliv, aby používali podřednější silnice, kde by byly eh, clo. Proto tady euroviněta by byla důležitá pro bezpečnost. Třetí bod jsou nové technologie jsme proti rozšiřování obsahu působn- rozsahu působnosti, ale jako EPP jsme proto, aby se koordinovala značení a dopravní značky tak, aby se co nejrychleji mohly zavádět automatizovaná auta osobní i nákladní. Čím déle, čím dříve budeme mít ten E plus systém na silnicích, tím větší bude bezpečnost. Proto musíme udělat vše, co je možné, abychom měli vhodné standardy. E, auta, která se budou ovládat samou jednou samozřejmě budou bezpečná jenom tehdy, jestliže budou jednoduché, jednotné standardy pro značky a značení. Je celá řada vše událostí, které mohou bezprostředně ovlivňovat značky a označování na silnicích. Proto odpovědnost za tyto eh, vody vozy nemohou mít manažeři silnic. Předložíme pozměňovací návrh ve smyslu těchto argumentů, které jsem zde vysvětlila. Děkuji, pane Deli. Dobře, nikdo? Pan Demesmaker? Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Nejdříve eh, bych chtěl srdečně poděkovat zpravodajům za tento návrh. Já bych se vyjádřil obecně. Byl bych rád, eh, nebo lépe řečeno bych konstatoval, že zpravodajka již dobře zpracovala tento návrh. Já myslím, že musíme tedy přesně stanovit priority z hlediska bezpečnosti na jednotlivých třídách eh, silnic. Takže musíme říct, že jsme rádi, že v současnosti jsme zaznamenali menší počet obětí silničních nehod v těch posledních deseti letech. Došlo k určitému snížení. Nicméně nyní zažíváme určitou stagnaci z hlediska počtu, takže musíme zásadně promyslet, eh, jakým způsobem bychom mohli ještě zlepšit situaci. Musím souhlasit s paní zpravodajkou z hlediska eh, toho, že bychom měli přizpůsobit infrastruktury z hlediska nového vývoje, technologií, používání různých také do, eh, nových typů eh, přepravy, dále také z hlediska potřeb řidičů a tak dále. Velice důležité je zajistit lepší kontrolu, lepší údržbu a také se zaměřit na kvalitu našich infrastruktur. A zvláště bychom se měli zaměřit na ty zranitelné účastníky. A chtěl bych zde vyjádřit určité varování. Musíme být velice mm, opatrní z hlediska přehnané regulace. Existují různé reality, klimatické rozdíly mezi jednotlivými členskými státy a regiony. To znamená, že existují různé potřeby z hlediska silničního provozu. A co se týče značek, to je velice často záležitost regionálních nebo lokálních eh, orgánů z hlediska rizik, které právě v té lokalitě nebo regionu existují. Dále bych chtěli ještě uvést, že bychom se měli soustředit na ten eh, T, to znamená na hlavní ty koridory, ale také bychom eh, měli zaryčit eh, tuto bezpečnost i z hlediska budoucích os dopravy. Eh, budeme také předkládat některé pozměňovací návrhy z hlediska silniční sítě, z hlediska obětí. Víte, že mm, silniční nehody jsou strašnou tragédií, takže měli bychom se snažit o nulový počet těchto obětí. Srdečně děkuji, pane Dismakere. A prosím, zástupce ALDE. Děkuji, pane předsedo. Matthijs van Miltenburg, who cannot make it today. Eh, já budu hovořit za kolegu, který se sem nedostal a prosil mě přečíst toto. Vítám eh, tento návrh eh, komise, který se týká revize této směrnice a podporuji také cíle návrhu, protože se má dále snížit počet úmrtí a zranění na silniční sítě Evropské unie, zejména pokud jde o zranitelné účastníky provozu. Kvalita naší infrastruktury je zásadní, aby se zlepšila bezpečnost a aby se razila cesta k, pro, k automatizovaným mobilním systémům navrh, podporuji návrh rozšířit rozsah působnosti za TNT a to bude mít pozitivní efekt na bezpečnost silničního provozu. Ale další rozšiřování rozsahu působnosti, jak navrhuje zpravodajka, by mohlo negativně efekt ovlivnit proporcionálnost směrnice. Proto si myslím, že bychom se měli vzdát dalšího rozšiřování rozsahu působnosti směrnice a místo toho bychom měli udělat důkladné vyhodnocení Eh, působení této směrnice, jak doporučuje paní zpravodajka. Navíc by tady by neměl být další byrokratické břemeno pro členské státy a nemělo by se to překrývat například eh, s vyhodnocováním sítě, s bezpečnostními postupy a požadavky na výkon. Nicméně podporuje mm, iniciativu podporovat nové technologie. Eh, těším se na další spolupráci a děkuji každým všem. Děkuji. Děkuji, paní Meissner. Myslím, že za skupiny už nikdo vystoupit nechce. Takže předseda se omlouvá. Ještě jednu otázku chci položit. Pane Rike, chci se zeptat na jednu věc. Nebyl jsem schopen to nějak dohloubky zkoumat, ale chtěl bych, jaká je vazba mezi silniční infrastrukturou a odbornou přípravu řidičů, protože ze všech průzkumů vyplývá, že lidské chyby jsou mnohem závažnější z hlediska dopravy než problematika infrastruktury. Bylo to nějakým způsobem zapracováno do vašich diskusí, anebo je to věc, která je nerelevantní tady z tohoto hlediska? Já myslím, že to má své místo v debatě ale tato zpráva se soustředuje na infrastrukturu, ale je tu souvislost mezi charakterem infrastruktury a jejich schopností také vlastně generovat chyby. Takže ta témata souvisejí, když hovoříme o bezpečnosti a o infrastruktuře následně, tak určitě také zmíníme otázku řízení. Já dám slovo zpravodajce na závěr. Paní Ajuto se také k tomu asi vrátí, ale ještě vyslechneme komisi. Paní Joanidu za komisi. Nasloucháme vám. Děkuji, pane předsedo. Paní předsedkyně, vážení poslanci, chci poděkovat za trvalou podporu našich cílů, to je eh, výrazně snížit počet umrtí a závažných zranění na evropských silnicích je vždy důležité mít na paměti, kde jsme a kde jsme začínali. Více než 25 tisíc osob umírá na silnicích každý rok, což je 17 denně, což je skoro plný autobus lidí. Jsou to lidé, kteří scházejí rodičům, svým rodinám a přátelům a proto jsme vděční za to, že Trump upřednostňuje tuto otázku. A jsme zde vedeni naším cílem mít nulový počet umrtí a vážných zranění na, na evropských silnicích do roku 2050. A snažíme se o bezpečný systém, kdy se soustředíme na vozidla, na uživatele silnic, zejména na řidiče, ale nejen na řidiče, a také na třetí velký prvek, a to je infrastruktura. A v tomto třetím balíčku mobility, který byl představen komisí v květnu 2018, jsme si stanovili globální celkový cíl, který směřuje k té nule. A řešíme všechny faktory, které to ovlivňují. Proto v rámci tohoto návrhu ze 30 třetina je ve třetině nehod infrastruktura má svou roli a proto jsme předložili změnu současné směrnice a jsou tu vlastně čtyři základní prvky, které jsme změnili. První má zlepšit transparentnost a následné kroky u řízení bezpečnosti infrastruktury. To je zavedená směrnice, ale máme málo informací o tom, jaké kroky jsou podnikány po jednotlivých postupech, které dnes eh, uplatňujeme. A to chceme změnit. Chceme zavést aktivní postup, který by mapoval bezpečnost celé sítě a důraz tady je na aktivitu. Nechceme, aby k nehodám a srážkám docházelo. Chceme, aby to hodnocení jim předcházelo. A za třetí rozšířit působnost legislativy nad uh, sítě TNT ale také na sekundární komunikace a je tu snaha, aby značení silnic také tím bylo ovlivněno. chci tyto body ještě rozvést, které také byly v diskusi zmíněny. Rádi slyšíme, že podpora pro značení a signalizaci na silnicích, to je klíčové v kontextu rozvoje automatizované a autonomní mobility. Už dnes různé úrovně autonomního řízení existují a technologie pomáhají řidičům, například udržování vozidla v jízdním pruhu a značení silnic, kdy vozidlo odečítá infrastrukturu a brání se tak nehodám. S vysokou mírou automatizace to bude narůstat a v následujícím desetiletí to bude jedna z nejdůležitějších věcí, abychom mohli těžit tedy z těchto technických pokroků. Další bod, který zazněl několikrát dnes, je rozšíření nad rámec sítě TNT. A naším cílem je skutečně držet se hlavních tras a primárních komunikací a samozřejmě nepouštět se do nižších komunikací. A jde o to, že ne všechny dálnice jsou součástí sítě TNT a my bychom chtěli právě tuto síť pokrýt směrnicí, ale jsme hlavně vedeni tím, že síť TNT je nejbezpečnější součástí dopravní sítě. Měří 4% vlastně, představuje 4% všech silnic v EU a pouze 8% umrtí. Eh, Pokud rozšíříme směrnici na všechny primární komunikace a dálnice, na silnice první třídy, tak po, pokryjeme 15 sítě, ale vyřešíme přes 40 všech umrtí. Takže vlastně omezené rozšíření sítě přinese obrovský rozdíl, co se týče bezpečnosti silničního provozu. Takže chtěl bych výrazně poděkovat zpravodajce. Jsme velmi potěšeni vaším návrhem zprávy a ta zpráva se snaží prohloubit právě ty prvky navržené komisí. Například eh, posilujete kroky EU v oblasti značení a signalizace a také eh, otázka, zda by nemělo dojít k harmonizaci značení a signalizace. Také tu jsou další prvky, které se týkají transparentnosti a informace pro občany, včetně možnosti, aby uživatelé v silničním provozu měli možnost zjišťovat eh, tedy tyto informace přímo na silnici. To jsou zajímavé vývoje a my je budeme zkoumat podrobněji. Ale je tu jedna věc, eh, kterou bych, na kterou bych chtěla upozornit eh, jako celého výboru. A také se to také o tom hovořila paní Aju, to je to povinnost členských států v souvislosti se strukturální výkonností u mostů a tunelů a jejich údržbu. My sdílíme záměr zabránit zásadním katastrofám, ale je to je to podstatný nárůst oproti současné směrnici a musíme mít na paměti, že existuje dělená odpovědnost na národní úrovni a my bychom velmi rádi to s vámi zkoumali, jak dosáhnout právě tohoto cíle. A chci vám konečně poděkovat za vynikající spolupráci. Děkuji, paní Joanidu. A slovo má naše spravodajka paní Ajuto pro závěrečné slovo. Děkuji kolegové, děkuji zástupkyni komise za tyto úvahy. Kolega Van de Kamp už tu není. Chtěla jsem se vyjádřit k jeho poznámce. jasné, že lidský faktor je zásadním faktorem který má vliv na to, že dojde k nehodě. A pokud se podíváme mimo rámec této směrnice, je zřejmé, že rozšířit vše, co na úrovni infrastruktury zajistí bezpečnost, znamená také snížit zátěž, kterou automobilista nese. Tedy tím také dojde ke snížení tedy lidské chybovosti, chyb tedy lidského faktoru a zvýší se bezpečnost celé infrastruktury. A pokud jde o působnost, na to mi velmi záleží, tedy zasáhnout na kvalitu a stabilitu infrastruktury. Já vím dobře, že to nebyla původní představa komise, ale spolupracujeme všichni dohromady a je to dobrá příležitost, abychom tam také vložili prvek, který se ukáže jako užitečný. Takže pokud je možnost spolupracovat a nechat zasáhnout členské státy, které ponesou svou, svůj díl odpovědnosti, abychom tedy skutečně zamezili neštěstím. Budu očekávat vaše pozměňovací návrhy a Máme do 24. října, jak to ještě řekne určitě pan předseda. Máme před sebou tedy další práci. Ano, právě termín pro pozměňovací návrhy je 25. října do 12 hodin. Takže už máme náskok. Já myslím, že tak kolem půl páté budeme mít hotovo. Čím budeme postupovat dále, tak tím méně to bude poslanců. A vidím, že Kristýn už, je, už zaklekla do startovacích bloků, tak nebudeme čekat. Je to na spravodajce. Jde o návrh na řízení týkající se Evropského fondu pro regionální rozvoj a fond soudržnosti. A slovo má eh, paní Robodalon Bonfua má slovo. Děkuji, pane předsedo. K této zprávě stovka pozměňovacích návrhů byla předložena u nařízení, které bude upravovat budoucí fond soudržnosti a regionální fond. Obecně to pozměňovací návrhy se ubírají stejným směrem, aby posílili dopravní dimenzi priorit, které budou financovány z tohoto fondu. Já jsem přesvědčena, zejména po prvním jednání stínových zpravodajů, které proběhl velmi úspěšně minulý týden, jsem přesvědčená, že nalezneme vhodné kompromisy v poměrně napjatém harmonogramu, který máme před sebou. Co se týče tematického soustředění, beru na vědomí přístup jednotlivých poslanců. Někteří by chtěli zavést nové cíle do tematického do tematické koordinace. Jiní chtějí snížit míru soustředění anebo se nedotýkat návrhu komise po analýze jednotlivých přístupů a po vyslechnutí poznámek při předložení mé zprávy, spíše než bych doplňoval nové cíle, zdá se mi, že bychom mohli nalézt vhodný kompromis s tím, že snížíme úroveň soustředění zdrojů směrem k politickému cíli číslo jedna, to je inteligentnější Evropa, která se týká zejména digitální oblasti a chce dát větší prostor místní zprávy a samozprávy, abychom financovali další cíle, jakož je cíl číslo 3, tedy propojenější Evropa, nebo cíl 4 Evropa, která bude sociálnější. Takže tato první výměna názorů byla úspěšná, budeme dále pracovat, proběhne druhá schůze stínových zpravodajů příští týden ve Štrasburku a myslím, že bychom měli dospět ke kvalitním návrhům za výbor TRAN. Děkuji, pane předsedo. Takže vyjádření plné optimismu. Nevím, pan Deli nebo pan Bár, jestli někdo z vás za EPP chce promluvit. Ne, dobře. mi se tady předávají papírky. Pane Deli, máte slovo. Je mi ctí, že zase tady zastupuje eh, kolega Claudia Montero, tak přečtu eh, její sdělení. Dneska eh, mám takový čtecí den. Několik bodů. Soudržnost a politika soudržnosti v Evropské unii je velice důležitým investičním nástrojem, ale Evropská komise na léta 2000 až 2001 až 2006 navrhuje škrty, proto by se mohla prohloubit rozdělení v Evropě. Zedra postupné konvergence nejméně eh, rozvinutých regionů ukazuje, jak důležitý je ERDF a fond soudržnosti, aby se ty nerovnoměrnosti v Evropské unii snižovaly. Za třetí, z těchto důvodů je stínová zpravodajka ve prospěch prospěch toho, aby bylo možné podporovat investice do letišť a e, zejména nejvzdálenějších regionů. Je to zejména článek 3049, protože tyto nejvzdálenější regiony jsou jejich devět a vzhledem k sociální a ekonomické situaci by tady měla být zvláštní opatření, hlavně co se týče přístupu ke strukturním realním fondům. Navíc tyto e, regiony podle současné legislativy by měly mít pořád podporu investice, aby se mohly zpracovávat um, odpady a aby bylo možné podporovat podnikání. Nesmí se také zapomínat na to, že 8 z 9 jsou ostrovní regiony a takováto opatření vykompenzuje náklady, která navíc mají. Plus k tomu tematická koncentrace v článku 3 by se neměla implementovat. Ekonomická, sociální a územní soudržnost bude skutečnost možnosti jenom tehdy, jestliže Unie bude skutečně podporovat nejméně vyvinuté regiony. Čtvrtý bod pro ty státy, které těží z těchto dvou fondů, by měly být požadavky tady flexibilnější a pokud jde o tematickou po cílů 1 a 2, by to mělo být menší, než kolik komise ve skutečnosti navrhuje. Flexibilita znamená také možnost eh, dávat fondy v rámci politických cílů, tam, kde jsou zapotřebí. Místo, aby se alokovaly minimální podíly pro ehm, dosažení cílů. Bude to znamenat také méně e, regulování a bude tady se to více dělat na více úrovněné vládě. Dále je třeba podporovat ERDF, je to v článku 4 a soudržnosti v e, článku 5. Jsem proto, aby se to řeklo co nejjednodušněji, tak aby bylo možné podporovat infrastrukturu letišť a podobná zařízení. Už jsme měli stínov, zasedání stínových e, zpravodajů obsahu obsahu a příští schůze se bude konat ve Štrasburku. A tady paní Montero končí své připomínky. Děkuji. Děkuji, myslím, že za Ekart nikdo není. Takže za Alde Gesine Meissner jménem Pavla Teličky. Děkuji, pane předsedo. Ještě jednou to budu já v tomto případě, budu hovořit za Pavla Teličku a jako já jsem taková čtenářka jako kolega Deli za EPP. Pan Telička bych chtěl poděkovat zpravodaj za návrh, za návrh a omlouvá se za svou nepřítomnost. Poznámky jsou stručné, sdílí do značné míry návrh zpravodajky. A to je také důvod, proč nepředložil mnoho pozměňovacích návrhů. Podporuje návrh zpravodajky lépe zahrnout priority související s dopravou do specifických cílů. A bylo velmi překvapivé zjistit v návrhu komise, že doprava je uvedena pouze v rámci konektivity. U PO3 a při PO2 se týká eh, přechodu na čisté energie. Většina sdílí cíl čisté mobility a je velkým zklamáním, že udržitelné mody dopravy nejsou v této prioritě uvedeny. Pan Telička předložil také několik pozměňovacích návrhů, které posílují, posílují monitoring a hodnocení programu a těší se na diskusi se stínovými. Avšak jeden návrh zpravodajky vyvolává nesouhlas pana Teličky a to už bylo změněno na, na schůzi, tedy využívat ERDF samozřejmě pro nákup vozového parku. Pan Telička zde nemůže podpořit tento kompromis. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, paní Meissner. Vidím, že za zelené nikdo. Možná, že paní Ajuta, taky ne. To je hrůza. A za GUE nikdo. A komise tu ještě není. Ale jo, Přesto, omlouvám se, pane Žilo, máte slovo za komisi. Děkuji, že jste tu. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Tři stručné poznámky. Pokud jde o návrh stanoviska, velice děkuji paní zpravodajce za její práci, že to všechno takto dala dohromady. Tak tedy za prvé, pokud jde o obsah, který navrhuje komise,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 Týká se to specifických cílů a článku 4, to je rozsah působnosti. Náš záměr spočíval hlavně v tom, abychom se poučili z období 2014-2020 a abychom eh, popis cílů a rozsahu působnosti měli co nejkratší a nejasnější, částečně, aby se zajistila dostatečná flexibilita na úrovni programování a za druhé, abychom se vyhnuli tomu, k čemu do jasné, jisté míry v tomto období 2014 až 2020 došlo, totiž kdy je tady přes příliš dlouhý popisný seznam eventuálních obsahů. Místo, aby tady byly jasně vyjádřené cíle, tak to jsme sledovali při tom formulování. <clears throat> Druhý bod se týká toho, o co nám šlo, pokud je o tematickou koncentraci Hodně se hovořilo o tom, zda tématická koncentrace by se měla uplatňovat na národní úrovni, anebo jak je tomu nyní, na regionální úrovni. Komise uvažovala v tom smyslu, že tím, že se dají procenta tematické koncentrace na národní úrovni, tak vlastně se nabízí větší eh, flexibilita na regionální úrovni, protože nikoli v každý eh, region bude muset pak dodržovat stejná procenta, což je zatím eh, situace, jak je teď do roku 2020. Čili to navrhujeme, aby to bylo na národní úrovni a tím je možné, aby se to odlišovalo region od regionu podle toho, jaké specifické potřeby ten, který region má. Druhá oblast, pokud je o tuto koncentraci, spočívá v tom, že bychom si velmi přáli, aby Evropská unie, unie se ve svých výdajích zaměřovala na základní priority. A to je klima a inovace. Tady je dostatečná flexibilita eh, v tom návrhu, aby bylo možné se zacílit i jiné oblasti a aby členské státy a regiony vydávaly peníze i na jiné věci. Ale abychom maximalizovali prospěch výdajů z Evropské unie, chtěli bychom se zaměřit na, eh, hlavně na klimat a inovace. A poslední prvek, jenom aby to bylo důsledné, konzistentní a aby to bylo v souladu s prioritami EU. Hlavně v článku 6 jsme se snažili abych tak řekl, to se řídit i s negativními prioritami. Proto eh, článek 6, kde se hovoří o vylučování exkluzích, tak to je v souladu s politikou Evropské unie, například pokud jde o odpady, široké pásmo a stejně tak se snažíme vyvodit poučení z předchozích zkušeností a proto je tady i exkluze, pokud jde o infrastrukturu letišť. Tady vycházíme spíše z těch negativních eh, zkušeností, které tady máme. Týká se to toho, o čem napsal eh, soudní dvůr ve své zprávě někdy před dvěma nebo třemi lety. Prostě jsme chtěli, aby to bylo velice konzistentní v tom návrhu komise na období po roce 2020. Děkuji mnohokrát, zástupci komise. Tak eh, pokud to nebude vadit paní zpravodajce, tak pan Demont ještě žádal o slovo. A no, nevím, jak je to zvykem, ale v každém případě nyní máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla jenom říci, že jsem velmi zajedno a dokonce velmi souhlasím s tím, co uvedl pan zpravodaj. Myslím si, že musíme se spíše zaměřit na regionální eh, přístup, zvláště z hlediska výběru priorit. Ta realita v Evropě je velmi různorodá z hlediska porovnání členských států, ale i na úrovni jednotlivých členských států jsou rozdíly mezi regiony a proto si myslím, že tento fond by měl reagovat na tuto velkou různorodost, která existuje mezi členskými státy. A co se týče dopravy jako takové, nesouhlasím s tím, aby docházelo k penalizaci regionálních letišť. Musíme se snažit přiblížit realitě, zvláště v těch územích, které nejsou přímo napojeny na ostatní regiony. A pokud tady budeme mít regulaci, která nebude odpovídat tomuto cíli, tak to bude znamenat, že nezohledňujeme tuto roz, různorodost v té eh, realitě a že nebudeme mít dostatečné propojení z hlediska těchto regionů a že se budeme soustředovat pouze na ty zóny, kde je nejvyšší rozsah provozu. Takže jsem pro začlenění regionální letišť zvláště v případě těch velmi vzdálených regionů, nejenom těch extrémně vzdálených eh, regionů. Tyto regiony také potřebují služby, potřebují také růst, nejenom růst cestovního ruchu. Jistě eh, můžeme eh, jaksi odsouhlasit tu linii účetního dvora, který upozorně na to, že se musíme vyhnout zkreslování reality, ale já se domnívám, že bychom měli propojit i tyto velmi vzdálené regiony. Jsou to často regiony, které jsou nejchudší a které nejvíce potřebují vytváření eh, ekonomického růstu a podpory také cestovního ruchu, takže to si zasluhuje určitou podporu. Děkuji, paní Demonte. A na závěr, prosím, paní zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. I když stínové zpravodaje EKR a zelených tady nejsou, tak eh, bych chtěla upozornit, že jsme měli velice vstřícnou výměnu v minulosti. Byli tam zástupci těchto politických skupin. A to, co tady zaznělo ze strany všech vystupujících, tak eh, se domnívám, že Evropský parlament by měl zdůraznit, že regiony, regionální samozprávy by měly mít schopnost přímo ovlivňovat ty návrhy, které jsou tady předkládány. A to nejen prostřednictvím flexibility státu. To není první zpráv, kde zaznamenáváme, že poslanci spolupracují s regiony. My pracujeme v mnoha případech na textech, které zapojují také výbor regionu. A proto budeme pokračovat v tomto ohledu i nadále. Já jsem zaznamenala argumenty ohledně těch velmi vzdálených regionů a samozřejmě jsem na to eh, citlivá a musíme v každém případě na to klást důraz, podporovat a povzbuzovat vše, co se může učinit oblasti dopravy v těchto vzdálených regionech. Co se týče vozových parků, myslím si, že ty musíme také se snažit udržovat i z hlediska těch jednotlivých regionů. Proč? Tyto regiony musí často pořizovat tato vybavení pro společnou dopravu a je tedy e, normální, že je to zakotveno do priorit, které byly stanoveny. Já se domnívám, že naše zasedání příští týden se stínovými zpravodaji bude velice jaksi eh, důležité a také ambiciozní. Zaměříme se na regiony v tomto smyslu z hlediska všech těchto návrhů v eh, oblasti dopravy. A ještě, promiňte, pane předsedo, ještě jsem zapomněla na ty letištní infrastruktury. To je to tež. I tady často tyto regiony jsou vlastně v té první linii, proto nechceme je vyloučit z tohoto opatření, chceme je podporovat a chceme zajistit, aby tyto, tato letiště byla zafinancována ze strany státu a těch regionů a nikoli tedy ze strany eh, jaksi struktur, které existují mimo Evropskou unii. I tady musíme být bdělí. Děkuji vám. Já připomínám, že 15. listopadu budeme hlasovat na výboru, takže do té doby tato jednání jistě budou uzavřena. Takže na rozdíl od železničních společností jsme v předstihu. A vzhledem k tomu, že pan eh, Jarek z účetního dvora je tady už, tak bychom mohli i nadále pokračovat a mohli bychom tedy požádat pana Herikse, aby vystoupil a pohovořil o perspektivách vysokorychlostních železničních linek. Voilà, donc je remercie euh, monsieur Eric. Takže děkuji panu Eriksovi, který tady bude vystupovat jménem účetního dvora. Bude hovořit o strategickém plánování z hlediska rentability a udržitelnosti těchto vysokorychlostních vlaků. Myslím si, že je to zajímavé a důležité téma. A ne vždy jsme měli prostě konkrétní feedback z hlediska této tematiky, takže Pane Herexi, máte slovo. A můžete hovořit tak, jak vám to bude připadat vhodné. Vážený pane předsedo, dámy a pánové poslanci, takže Eh, budeme skutečně tady eh, dávat zapravdu těm vysokorychlostním linkám, protože i zde budeme začínat velice rychle a dokonce při stěhu. Já bych chtěl stručně tedy upozornit na nejdůležitější doporučení. Ta hlavní doporučení eh, budou samozřejmě v, tomto, v těchto slajdech a také budeme k dispozici. My jsme hovořili o vysokých rizicích Eh, z hlediska těchto železničních eh, eh, linek. To znamená, šlo nám o ekonomičnost, efektivitu a musíme říci také, že jsme se zaměřili na náklady. To znamená, musíme si uvědomit, že budování těchto rychlostních železnic jsou, nes, jsou nákladnou záležitostí. Dochází k překračování těchto nákladů a i účinnost byla omezena vzhledem k tomu, že často nebylo dosaženo těch cílů. A co se týče eh, jaksi porovnání právě s, konfekč, s konvenčními eh, sítěmi. Takže tady máme jak, eh, výdaje. Od ro- to bylo velice důležité od roku 2020 Víte, že tady máme 23,7 miliard eur, to byly investice do vysokorychlostních linek, to bylo tedy realizováno a pak tady máme ještě 4,4 miliardy ohledně zprávy a řízení těchto linek. Většina těch prostředků pochází z sdílených prostředků 62 takže úplně napravo vidíte, jakým způsobem se rozdělovaly tyto prostředky. Například na Španělsko připadlo téměř polovička těchto, eh, těchto evropských eh, financí, skoro 38 celých eh, procent. Takže musíme se podívat, jakým způsobem tyto investice tady probíhaly. A musíme říci, že opravdu Španělsko bylo zemí, která tedy zrealizovala velký počet hektolinek. Samozřejmě eh, jsme to porovnávali také například Čínou. Máme tady deset linek, které jsme zkoumali. Čtyři přeshraniční propojení, na ty jsme se dívali a celkem tady máme 30 kofinancovaných projektů v období roku 2000 až 2013. V tomto auditu jsme zkoumali více než 5 tisíc kilometrů, to znamená téměř 50 těch vysokorychlostních linek, které už byly v provozu anebo byly ve výstavbě, takže to jsme vyhodnotili a vidíte to na té mapě, vidíte ty zelené mm, části a tady máte také ty země, kde jsme eh, jak si byli, to znamená Německo, Španělsko, Francie, Itálie, Rakousko a Portugalsko. Navštívili jsme šest členských států, které vlastně představují 84 všech těchto financí v tomto období. Takže my jsme opravdu tady zkoumali eh, veškeré složky výdajů. A tady se podíváme dále, co jsme konstatovali. Takže první se týká plánování a rozhodování. Tady jsme konstatovali, že tady není žádný dlouhodobý realistický plán EU. Lépe řečeno ten, který existuje, tak ten se neopírá o skutečně důvěryhodnou analýzu. A proto se domníváme, že to, co plánovala komise vlastně strojnásobit, to znamená více než 30 tisíc kilometrů, eh, tak to eh, do roku 2030, tak tento plán nemůže být zrealizován. Ani Evropská komise, ani eh, evropští koordinátoři nemají k dispozici právní nástroje nebo kompetence, aby přijímali rozhodnutí z hlediska těch přeshraničních projektů. Členské státy, které prostě mm, by se zavázaly, tak tady není žádný prostředek pro jejich kontrolu z hlediska skutečné realizace těchto projektů. To znamená, že Eh, vidíme to tady v tom názvu té naší zprávy. Máme tady určitou mozaiku, která není příliš konzistentní. Máme tady izolované plány ze strany členských států, které mají národní plány. Takže to je nedostačující a samozřejmě to nepřispívá k dobrým mezinárodním propojení a mm, velice nedostatečně to vytváří přidanou hodnotu Evropské unie. Já vám uvedu pár příkladů, tak aby to bylo jasné. První příklad se týká Mnichova Verona. Takže e, tady na této trase mezi Mnichovem a Veronou byly různé požadavky z hlediska plánování, období realizace těchto členských států a to vedlo k tomu, že tam byly skutečně až do roku 2040 tam budou takzvaná úzká hrdla. To znamená opravdu velice dlouhé období pro využití těch eh, využitých investic. Vlastně do roku 2020 se bude vybudovat budovat tento tunel, bude to představovat prakticky 80 miliard eur. Druhý příklad, ten se týká spojení mezi Portugalskem a Španělskem. Tady mezi, plánuje se mezi Madridem a Lisabonem takováto linie. 40, 436 miliard eur je plánováno na tuto výstavbu do roku nejdříve roku 2016, 2017, později byly zahájeny tyto práce. Eh, na španělské straně vlastně byly zastaveny tyto práce asi po šesti kilometrech této železniční, tohoto železničního spojení. Takže tak to vypadá z hlediska propojení mezi Španělskem a Portugalskem. Takže to jsou příklady, kde vidíme, že tady neexistuje v podstatě jednotný plán, že jsou to opravdu um, mozaikové uh, přístupy. Ještě, aby to bylo živější, tak mohu říci, že my jsme doporučili Evropské komise, aby byla realistická, aby v podstatě vypracovala dlouhodobý plán, který by byl opravdu reálný a který by obsahoval také eh, propojení přeshraniční. To znamená, eh, tady jde především o přepracování evropských eh, tras, eh, aby tady byly eh, stanoveny požadavky na koridory a dále, aby tedy eh, nástroj pro propojení Evropy bylo vypracováno společně za účasti členských států tak, aby naplnění eh, těchto požadavků z hlediska odpovídajících nařízení mohlo být urychleno. Znovu opakuji, Každý v podstatě pracuje sám pro sebe, zatím nemáme tady společnou eh, jednotnou politiku. Tady bych se podíval na druhou část jakým způsobem se provádějí tyto projekty. Tady máme určité nedostatky. Eh, nedostatečná kvalita, to jsme kon- eh, konstatovali z hlediska budování těchto železničních linek. V členských státech velice často tato rozhodnutí se opírají o politická rozhodnutí a málo kdy o skutečné nákladové analýzy. A to vede k tomu, že tady máme jaksi neúčinné nebo neefektivní využívání těchto prostředků. To znamená, opět se neplní cíle, které byly stanoveny. Jsou tady spoždění. Někdy je to více až 10 let. To jsme konstatovali u několika těchto železničních spojení, například eh, Miláno Benátky, dále dochází k překračování nákladů. Konstatovali jsme, že se jedná o 25 miliard eur, prakticky 78 Takže k tomu musíme také říci, že to eh, překračování těch nákladů eh, se týká hlavně národních rozpočtů, z toho je nutné čerpat. Dále jsme konstatovali, že eh, velice, budování těchto eh, rychlostních železnic je velice drahé, je to vlastně 25 eh, milionů na kilometr a také jsme konstatovali, že vlastně mm, jakým způsobem je možné uspořit ten přepravní čas. Opět na jednu minutu je to prakticky 90 milionů eur. Takže to jsou čísla a poměry, které by se měly brát v potaz při plánování. Dále jsme konstatovali, že průměrné rychlosti těchto specificky rychlých propojení eh, představují pouze 45 té nejvyšší kapacity. To znamená méně než polovičku. To ukazuje, že ty vysoce rychlostní spojení Eh, vlastně nevyužívají eh, tohoto obrovského potenciálu, který by mohl přinést obrovské úspory. A i tady jsou příklady, které můžeme doložit. Eh, můžeme někdy některá spojení zajistit konvenčními železnicemi. Máme některé pozitivní příklady také v Itálii, například mezi Triest a Benátkami. Tam původně se plánovalo vybudovat eh, propojení eh, tohoto typu a pak došlo prakticky k úsporám díky této linii ve výši 5,7 eh, milionů. Takže a vlastně se ušetřilo teda jenom několik minut. Takže to jsou velmi výrazná svědectví, která by měla vést k tomu, že bychom měli promyslet rozhodování o budování těchto vysokorychlostních vlaků. Musíme se také podívat na to, jaké podmínky by tady měly eh, platit z hlediska kofinancování u těchto vysokorychlostních železnic. Měly by se předkládat strategické projekty, které by měly být vnímány jako prioritní v tomto smyslu. To znamená, měli bychom opravdu Eh, to vždy propojovat s konkurenceschopným eh, přístupem a nebylo by dobré, aby eh, to bylo vnímáno pouze jako jakýse, jakési politické rozhodnutí. Co se týče přeshraničních propojení, tak tady samozřejmě je nutné už si uvědomit, že výběrová řízení, která jsou vypisována, jsou příliš komplikovaná, trvají příliš dlouho a e, bylo by dobré, abychom tady měli one-stop shop, to znamená, aby se zjednodušila tato řízení, aby se správně vnímala z obou stran hranice. Další e, poznámky. My jsme se také zabývali potřebami občanů. Jaké výkony, e, jaké potřeby mohou tyto vlaky zajistit z hlediska cen, z hlediska rezervací a tak dále. A konstatovali jsme, že samozřejmě eh, vysokorychlostní linie jsou rychlejší než konvenční, pomalejší než eh, letecké spojení, ale je tady určité omezení, protože když se chcete dostat z centra města do centra jiného města, Barcelona nebo Berlín, tak tady mm, v podstatě mm, právě tyto vysokorychlostní vlaky jsou velice konkurenceschopné v porovnání s konvenčními propojeními. Dále jsme konstatovali určité problémy s ticketingem. E, to znamená, tady to probíhá méně kvalitně než u e, leteckého spojení. I tady je co dohánět. A dále, co se týče e, sledování dat a spokojenosti zákazníků, i tady zatím jsme nedosáhli uspokojivého standardu. Proto bylo doporučeno komisi aby mm, poskytla podpůrné přístupy, aby tady byl single etiketing eh, řešení. A to samozřejmě by mělo zahrnovat také ty vysokorychlostní spojení. A dále by se měly zlepšit i informace pro občanů z hlediska eh, dochvilnosti, z hlediska všech informací, které v prostatě probíhají standardně, například u leteckého spojení. A co se týče udržitelnosti a efektivnosti těchto propojení, tak jsme tady konstatovali, že tady je nedostatečná nákladová efektivita, když porovnáme investice do těchto vysokorychlostních propojení s konvenčními železnicemi. To znamená, také jsme konstatovali, že je zde výrazně menší počet zákazníků, kteří používají eh, toto spojení a že to neodpovídá benchmarketu, který pro, eh, provedla komise. Vlastně 9 milionů eh, pasažérů eh, používá jednu, dejme tomu, vysokorychlostní linii ročně. Takže je to o 50 méně, než bylo plánováno. A tady je veliké riziko také z hlediska kofinancování těchto tras Eh, tady byla, eh, bylo konstatováno, že ta neefektivnost vlastně představuje 2,7 miliard eur. Dále jsme se také podívali na oblasti, kudy pro, eh, probíhají tyto trasy a konstatovali jsme, že zatím počet zákazníků není dostatečně vysoký, aby se opravdu zajistily principy udržitelnosti těchto vysokorychlostních propojení. Dále jsme konstatovali, že tady je jaksi nedostatečná interoperabilita a že jsou tady různé předpisy v rámci různých členských států, i když roku 2010 bylo už e, vydáno mm, jaksi doporučení, aby tyto rozdíly byly odstraněny. To znamená, nemáme tady společná ustanovení z hlediska e, těchto přeshraničních železničních spojení. To znamená, vlaky se musí zastavit například mezi Španělskem, Francií, mezi Itálií, Rakouskem a v podstatě e, ta vysoká rychlost opět je jaksi ztrácena právě těmito zástávkami na Eh, na hranicích. Eh, také jsme konstatovali, že tady je příliš velká komplikovanost. Není tady volný přístup na tento trh eh, ve všech členských státech. To jsme konstatovali ve Španělsku a ve Francii. A dále jsou tady různé mm, podmínky z hlediska mm, podnikání v této oblasti. Takže konstatovali jsme, že toto neodpovídá těm principům, které byly stanoveny. Potřebovali bychom samozřejmě nezávislou organizaci, která by toto eh, mohla zajišťovat z hlediska konkurenceschopnosti. A pak jsou tady poslední tři doporučení, které jsme předali komisi. Komise musí odstranit všechny technické a administrativní bariéry tak, aby zajistila interoperabilitu. Komise by měla dohlížet nad tím, jakým způsobem členské státy eh, ty, tato opatření eh, plní zda je plní a v neposlední řadě komise by měla jaksi posílit konkurenceschopnost mezi jednotlivými eh, dopravními systémy a zároveň by se měly zohlednit externí náklady eh, v rámci dohledu nad eh, dodržováním společných ustanovení. Dámy a pánové, to je vše. Samozřejmě já jsem ochoten odpovědět vaše otázky. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Takže pan Vindenberg má slovo. Pane předsedo, děkuji. Dein Do- sorry, ihre Deutsch war so schnell. Vaše Němčina byla tak rychlá, že to byla velká výzva pro nás, abychom vás mohli sledovat. Um, pro jistotu budu pokračovat eh, v nizozemštině. Eh, pane předsedo, mnohokrát děkuji. Jak už jsem řekl, Toch. Evropský účetní dvůr je často pokládán jenom za jakousi třešničku na dortu. Přicházejí krásné návrhy z komise. A pak eh, tady přijde kritický přehled ze strany účetního dvora a za to jsem velice vděčen, protože to opravdu zlepšuje naši práci, ale mám několik dotazů. Za prvé, vždycky jsem tomu rozuměl tak, že koridory v rámci TNT jsou vytvářeny právě i pro vysokorychlostní spoje, ale nejspíš to není úplně správné, protože pokud já jsem si tedy myslel, že by to automaticky znamenalo, že takovýto tento koridor bude akceptován jakožto e, trať pro e, rychlo, e, vysokorychlostní vlaky. Ale zdá se, že tady se o těchto dvou věcech uvažuje různě. Můžete to prosím vysvětlit? A druhá otázka se týká zapojení eh, vnitrostátních orgánů. Já jsem to pochopil tak, že koridory TNT ne vždy jsou eh, někdy úplně akceptovány nebo přijímány těmito orgány. A to je velice podivné, protože do toho investujeme miliardy. A pokud eh, vnitrostátní orgány eh, vlastně se jim to moc nezamlouvá, pak by to mohl být pro nás významný problém. Pak je tady třetí věc, a to jste zmiňoval ve zprávě. Vy jste totiž řekl, že není vždycky všude nutné vytvářet vysokorychlostní tratě, protože je značná možnost eh, aktualizovat, zlepšovat, modernizovat eh, stávající tratě. Je to tedy spíše takový prestižní projekt, protože pokud je tomu tak, pak zase by to komise měla jaksi eh, být proti tomu, pokud by to nebyl skutečně oprávněný projekt. Pak je tady otázka vstupu, to je taková velmi dnes eh, je každý chce být slyšen. To je dnešní trend. A někdy to vede zase k eh, nepatřičným zdržením. A možná právě ale příspěvek občanů by mohl být trošku více strukturován. Já eh, nerad to slovo používám, ale trošku možná lehince omezen. Myslím si, že Číňané k tomu přistupují jinak, ale za to hodně efektivně budují vysokorychlostní eh, železniční tratě a vůbec tato spojení. A je opravdu hrozné, že máme 11 tisíc národních různých pravidel, předpisů a proto eh, si kladu otázku, pane Riké, co jste tady vlastně dělali eh, poslední léta? A teď, když tady přecházím k otázce regulatorních orgánů, eh, kdo, co vlastně dělá a, a, a jak ta, ta orgán pro železnice, ten by měl být schopen tady poskytovat patřičné poradenství a dávat doporučení. A teď bych si dal třešničku na vlastní dort Eh, eh, v otevření eh, francouzského trhu s, vyko, s vysokorychlostními vlaky. Nemyslím si, že se to úplně otevírá, myslím si, že se to pěkně drží pro sebe a ostatní lidé, ostatní drží mimo. A myslím si, že v tom čtvrtém železničním palíčku to takhle nemělo být. Děkuji. Děkuji, pane, Děkuji, pane Van de Kampe, paní Sender. Děkuji už jsme měli možnost hovořit s panem Heriksem o jeho zprávě. A on ví, že já s ním úplně nesouhlasím. Je jako člen rakouského účetního dvora připravil velmi podobnou, stejně kritickou zprávu a tam jenom tu kritiku doplnil. Přitom ta skutečnost se docela hodně změnila díky pařížské dohodě. A my se snažíme všemi způsoby dospět k transevropské železniční síti, jak pro zboží, tak pro cestující. A bez toho bychom skutečně těžko všechno zvládali po silnici. A zdá se, že to vlastně navrhujete? A nebo také navrhujete leteckou dopravu. Vaše zpráva je rozporná. Občas se ve vaší zprávě objevuje, že vysokorychlostní linky ve skutečnosti jsou mnohem užitečnější než letecká, letecké linky. Pro Španělsko to je úplně evidentní. Já bych ráda věděla, co si myslí účetní dvůr a nejenom vy, protože vy máte předsudek proti vysokorychlostní železnici kvůli specifické situaci vaší vlastní země. Mě by zajímal názor účetního dvora, nejen váš soukromý názor. A kromě toho hovoříme o dvojtratích. Jako by to byla nějaká volba ve Španělsku. My nemáme na vybranou. Hovoříme také o o půlhodinových eh, cestách autem, aby se zamezilo eh, cestě vlakem. Já nevím, o čem vlastně hovoříte. Možná o velmi krátkých eh, trasách. Kromě toho hovoříte o 300 milionech euro, které se podařilo ušetřit. Je to průměr pro všechny regiony. O čem vlastně hovoříte, když hovoříte o úsporách? A když je řeč o 11 tisících různých pravidlech. To je nějaký španělský vtip, ale já nevím, jestli účetní dvůr vzal v úvahu čtvrtý železniční balíček a veškerou práci, kterou rada, komise a parlament odvedli, aby zjednodušili celý systém a aby zjednodušili eh, přechod hranic. Paní Ajuto, ano, děkuji. Spíše než eh, otázka, je to tak několik stanovisek. My jsme slyšeli, pokud jsem to špatně nepochopila, že v podstatě eh, toto je vlastně ukázka skutečnosti, eh, že není nutná vysokorychlostní železnice a analýzy a studie z minulých let kdy byly vlastně načrtnuty, narýsovány linky TNT a další vysokorychlostní sítě, tak tyto studie jsou, musí být úplně zrevidovány ve velké většině případů, protože pokud máme méně než 50 eh, cestujících, počtu cestujících, které, který, kteří se předpokládali v průměru. Jsme na 50%, takže to využití je mnohem nižší, než eh, jak to bylo naplánováno. Tedy značné investice v této oblasti, které byly učiněny a které jsou naplánovány, tak vy je předkládáte jako investice, které nejsou výhodné pro občany. Jak před občany odůvodnit, že je třeba vynakládat 90 milionů euro, aby se ušetřila jedna minuta na době přepravy. Jedna minuta za 90 milionů euro. To se prostě nedá obhájit před občany. To je skutečně číslo, které mě úplně ohromilo. Já bych tedy ráda věděla, O jaké studie se tady opíráme, abychom změnili orientaci v oblasti vysokorychlostní železnice? Protože vy nám říkáte, že máte důkazy, máte čísla, která by měla znamenat úplnou revizi toho, co se plánuje. My jsme o tom mluvili s paní Burg, když jsme hovořili o třetím balíčku mobility. A ona nám řekla, Paní komisařka nám řekla, že je třeba brát v úvahu nové hodnocení u všech sítí, tedy ta poslední hodnocení, která byla aktualizována, a že to vyvolá možná změny finančních programů. Postoupilo se v tomto směru nějak od té doby? Děkuji, eh, pane předsedo. Já jsem z provincie Giulia Benátky na severovýchodě Itálie. Presi Momentálně eh, se vkládají velké naděje do vysokorychlostních železničních spojů. Někdy máme pocit, že jsme trochu vyloučeni, vynecháni z té vysokorychlostní naší eh, sítě. A samozřejmě záleží to na tom, jak hladký je ten provoz a jak eh, skutečně je možné takto dobře cestovat. Například v oblasti Benátek Eh, vlastně by přerušení znamenalo přerušení rozvoje té sítě jako takové. My hovoříme tady nebo snažíme se zjistit, jaké jsou ekonomické výhody, ale možná, že jsou tady i některá slabá místa, pokud je o spojení, po chybějící spoje. To musíme také zapracovat do té rovnováhy. A pak se tady hovořilo také o leteckém spojení. Ty letecké spoje někdy vlastně dublují to, e, co se dělá v oblasti budování vysokorychlostních železničních spojů, protože vlastně se jedná o vzájemnou konkurenci a pak budou mít lidé možnost, nebo měli by mít vlastně možnost si vybrat, jestli pojedou vlakem nebo poletí letadlem. Možná ta moje otázka je trošku abstraktní, ale mohli bychom se také podívat na ekologické výhody? Možná, že je tady argument ve prospěch efektivity, ale myslím si, i ta ekologická dimenze je velice důležitá. Pokud budeme vynakládat peníze na železnice a sníží se počet uživatelů silnic, pak eh, možná to by byla jedna z těch výhod. Možná, že eh, vidíme někdy snižující se počet eh, cestujících ne protože není atraktivní varianta, ale protože za krize lidé mají menší tendenci vůbec cestovat. Cestuje se zkrátka méně, čili myslím si, že těch faktorů je hodně, hlavně když se podíváme na národní a místní dopravu. Takže já bych to uzavřel některými osobními eh, připomínkami. Eh, ta první spočívá v tom, že je to také záležitost interoperability systémů a norem. A myslím, že ta práce ERY se rozjíždí Jedná se o soustředování těch údajů. Samozřejmě tady se objevilo, objevilo to číslo 11 tisíc různých eh, řízení, ale máme tady harmonogram z hlediska harmonizace, takže to by mělo pokročit, takže to jde dobrým směrem. Několik otázek. Za prvé, mohl byste být konkrétnější z hlediska celkového uhlíkového blancování, z hlediska výstavby? těchto děl. Pak je tady téma, o kterém účetní dvor nehovoří a které je důležité. Je to amortizace. Protože amortizace infrastruktury, jak dlouho trvá? Jaké, jaká je návratnost investic? Protože když se podíváme na délku amortizace, je to víceméně dlouhé. Samozřejmě to souvisí také s návratností a vstupuje do toho také způsob, jakým hodnotíme mm, provoz nebo fungování. Takže vaše analýzy z hlediska nákladů se týkají změn z hlediska jednotlivých let, a nebo zohledňují také amortizaci, to znamená například náklady na energie a tak dále. A za třetí, jsou tady mezinárodní a vysokorychlostní spojení, která jsou úžasnými úspěchy, o kterých jste nehovořil. Například uh, eh, Talis, franšíza Talis, co o tom si myslíte? Nebo Eurostar? Podle mého názoru to je obchodní úspěch, ale i takzvaně lidový úspěch. Alespoň to je moje osobní hodnocení. Podívali jste se také na jaksi průměr té vysoké rychlosti, to znamená, jakým způsobem v některých segmentech je možné vlastně překročit tu rychlost 200 kilometrů. Tedy máte nějaký přehled z hlediska těchto průměrů ve vztahu k nákladům a k amortizaci? V každém případě děkujeme za to, že jsme mohli vlastně se takto ponořit do tohoto eh, tématu a konstatujeme, že je nutné učinit určité zlepšení, že musíme mít určitý jaksi odstup z hlediska celkové evropské organizace a interoperability. A vidíme ostatně, že ty velké úspěchy jsou právě přeshraniční. Německo, Anglie, Francie, to jsou přeshraniční úspěchy. Španělsko je tak trochu obětí překonávání Pyrenejí. Přejeme si samozřejmě, aby se to zlepšilo. A nepochybuju o tom, že dojde k zlepšení. Takže je tu spousta otázek. Mnohokrát děkuji dámy a pánové poslanci. Opravdu je to celá řada otázek a doufám, že se mi podaří co nejlépe na to zareagovat. Někteří eh, poslanci položí otázky, které eh, by bylo dobré směrovat na komisi, takže samozřejmě k tomu může vystoupit pan Tion, který se tím plně zabývá každém případě my potom dáme samozřejmě slovo zástupci komise, který se k tomu vyjádří. Ano, nejdřív tedy vy. Dobře, tak já budu pokračovat. A co se týče koridoru ten T, tak o tom bude hovořit můj kolega. Eh, vy jste hovořili o tom, jak mají pracovat vnitrostátní orgány a že neakceptují eh, ten No to je pravda, ale musíme si uvědomit, že tady jsou určité závazky, určité dohody a my jsme se dívali na to, jakým způsobem by bylo dobré dát členským státům možnosti více prosazovat eh, některá rozhodnutí, ale rozhodnutí, která jsou součástí toho nařízení, které se týká CEF nebo které se týká TNT. Prostě my jsme konstatovali, že tam, kde jsou národní projekty, tak tam fungují tyto vysokorychlostní vlaky dobře. Problémy máme u přeshraničních projektů. V každém případě jsme to konstatovali během eh, té naší agendy a tam je nutné to zlepšit, je nutné nějakým způsobem upravit tedy právní ustanovení a pomoci členským státům u těch přeshraničních eh, projektů. Co se týče vybavení těch již existujících projektů, musíme si uvědomit, že velice často je to otázka prestiže. Například máme tady pěknou tabulku u odstavce 46, je to spojení mezi Benátkami a Triestem. A tady jde o to, jaké potenciály tam vlastně eh, jsou ve skutečnosti. A přitom se jedná vlastně o eh, úsporu pouze v rámci deseti eh, minut a tady jsou právě mm, čísla, která umožňují, jaké úspory by tady mohly vzniknout. Například Německo, Itálie. Pokud by se podařilo toto ještě jednou zhodnotit, tak eh, bychom prostě dospěli k určitým eh, závěrům z hlediska efektivity. Prostě musíme zabránit tomu, aby tady byly vydávány prostředky a nebylo jich dostatečně potom v praxi využíváno. Co se týče práv občanů a omezování práv občanů a tak dále. Myslím, že Eh, to se nás přímo netýká. Tady samozřejmě legislativu musí stanovovat členské státy. Já nechci být příliš negativní, co se týče těch klimatických nebo problémů s emisemi a tak dále. Samozřejmě to se musí zohlednit. Já tady vidím, eh, co se týče těch eventuálních stížností občanů, že je to vlastně i pozitivní věc z hlediska hlučnosti, z hlediska dalších eh, prostě zátěží. Pro mě mohou být pozitivní. Musí to být vybalancováno mezi těmi, kteří tedy boj, eh, budují tyto projekty a mezi tedy eh, přístupy občanů. Já si myslím, že je dobré mít one-stop shop, to znamená jeden orgán i u těch přeshraničních projektů. Eh, já tedy často hovořím o tom Brenneru, protože prakticky je to největší železniční projekt na světě. To si musíte uvědomit. Je to také největší projekt z hlediska Evropské unie, proto je to pro nás tak důležité. Ale v Itálii máte eh, celou řadu projektů, eh, které by měly být zharmonizovány i s nařízeními například v Rakousku. Takže Eh, můj kolega o tom bude jistě hovořit. Eh, my jsme dělali několik eh, posudků a vždy jsme naráželi na to, že tady máme národní legislativy. V podstatě v těch členských státech se jak si interoperabilita zajišťuje vnitrostátní legislativou a to je právě problém. Co se týče ERA, ta samozřejmě tady sehrává určitou roli, ale i o tom Eh, může hovořit tady můj kolega, musí se to tady zohlednit. Co se týče čtvrtého železničního balíčku, my jsme v odstavci 87 hovořili o rizicích. Tady například jsou příliš dlouhé lhůty, dochází k neustálému odkládání. A eh, v podstatě ta konkurenceschopnost eh, se projevuje velice pozdě, až někdy v roce 2030. Jsou tam různé příklady. Prostě mm, není na nás, abychom toto komentovali, protože eh, tady je prostě určitý stav legislativy, na kterou jsme my upozorňovali a upozorňovali jsme na možné eh, nevýhody. Co se týče paní poslankyně Sender, tak tady bych zareagoval tak, že řeknu, existují zprávy účetního dvora a mm, u těch našich zpráv je vždy povinností udělat dvojí posouzení bez ohledu eh, vždycky vlastně se snažíme zmapovat pozitivní záležitosti, negativní záležitosti. To znamená, zjišťujeme, zda jsou tam pozitivní aspekty a na tom samozřejmě také stavíme. Eh, takže máme tento dvojí přístup, který jsme i tady uplatnili. Vy tvrdíte, že já mám negativní přístup. To není pravda, není to tak. Eh, když se podíváte na první odstavec toho schrnutí, to je vlastně nejdůležitější bod. Já vám to přečtu anglicky. Safe, flex. Bezpečná Ehm, flexibilní a ekologicky udržitelný způsob dopravy, který přináší výkon a sociální výhody, takže potom eh, od nás se může rozvíjet politika soudržnosti a regionální politika a podobně. Ano, za to jsem eh, zodpovědný. Já jsem zodpovědný za celou tuto zprávu. To znamená, my jsme to dali úplně na začátek, my se k tomu hlásíme a když projdete tou zprávu, tak na konci vidíte, že jsme porovnávali nejenom železnice, leteckou dopravu a vysokorychlostní vlaky, ale snažili jsme se zaměřit i na města, na příměstskou dopravu. I tam jsou tyto vlaky konkurenceschopné. Barcelona, Madrid, Paříž a tak dále. Tady zaznamenali jsme některé námitky z hlediska názvu té zprávy a i ještě některých dalších ustanovení. Samozřejmě, že se tady objevují negativní aspekty. Když se podíváme na přeshraniční projekty, tak tam jde o přidanou evropskou hodnotu. Jde o to, aby to bylo něco více než eh, vnitrostátní nebo národní realizace. A tam jsme konstatovali opravdu závažné nedostatky. Takže neexistuje ještě opravdová síť. Jsou tady segmenty, jsou tady určité části, které ovšem nejsou dostatečně propojeny celkem. Takže proto jsme použili ten jakýsi kritický název této studie. 69 miliard, tedy uspořených za jednu minutu, ne, to jsem já konkrétně neuvedl, tady je to průměru 90 milionů a pak na tabulce 4 po eh, odstavci 48 mezi Stuttgartem a Mníchovem eh, je to asi 348, to je opravdu nejvyšší. My jsme řekli, v průměru je to 90 milionů. A to jsme vyvodili z těch deseti zkoumaných tras. Udělali jsme tedy solidní analýzu a porovnávali jsme to právě z hlediska těch toho možného potenciálu. Je to tedy transparentní. Samozřejmě ty absolutní čísla nemají tak eh, velkou vypovídací schopnost jako průměrné. Paní Sender hovořila také o těch 11 tisících eh, různých nařízení. Dále jste hovořili o zdůvodnění těch investic. Dobře, to nebyla ani tak otázka, spíše to bylo kritické konstatování. Co my jsme konstatovali? My jsme konstatovali, že tady jsou určité nedostatky v tom smyslu, že tady neexistuje systematické využívání nákladových analýzů. Například v Německu eh, se to provádí, eh, nebo u Brenneru. Eh, poslední tato analýza vlastně proběhla roku 2007. Tady Opravdu eh, jsme konstatovali, že dokází dokonce k poklesu eh, dopravy zboží, takže eh, je nutné, aby tyto analýzy nákladů a užitku byly systematicky realizovány v rámci těchto projektů. Proto jsou nutné tyto analýzy, které potom mají vést k rozhodnutí, zda se má to realizovat nebo nikoli. Například Eh, v Itálii například to projení mezi Benátkami a Trieste je mm, relativně eh, drahé, ale je v podstatě eh, nutné, aby bylo vždy doprovázeno těmito analýzami. Paní Demonte hovořila také o těchto trasách v Itálii. To máte odstavec 46 naší zprávy. Ehm, jistě, eh, otázka je, jaké negativní výsledky tady mohou vzniknout z hlediska různého vybavení. Musíme se ehm, podívat také na to, jakým způsobem toto může revitalizovat určité oblasti, které nejsou příliš obydleny. A my jsme konstatovali, že u těchto železnic ovšem Málo kdy dochází k této eh, revitalizaci, sice jsem tam uvedl jeden pozitivní příklad, nicméně se to příliš tedy v praxi neprojevilo. Musíme také říci, že porovnání letecké dopravy a železniční má své ospravedlnění. My jsme si dívali na ty hraniční oblasti. Například víte, že v Japonsku máte všechny údaje, všechna data k dispozici. Když mluvíme například o oblasti, kde je 9 milionů občanů a kde eh, prostě tam v té oblasti ti lidé mm, žijí na malém prostoru, tak tam jsou nutné samozřejmě tyto údaje eh, a eh, jsou tam úplně jiné podmínky. V Japonsku jsou obrovská města, obrovské aglomerace jako Tokio a tak dále. Ale Eh, my nesmíme zapomínat na to, že ty náklady vlastně platí naši občané. To znamená, musíme vždy zohlednit také ekonomické kategorie a tady už předjímám i některé námitky, které zazněly ze strany našeho pana předsedy. Jistě, Musíme se podívat také na ekologické dopady z hlediska ospravedlnění těchto projektů. Ale jsou to politická rozhodnutí a naším úkolem je upozornit na to, zda je to efektivní, ekonomické, úsporné, anebo zda by bylo vhodné promýšlet některé alternativy, jako například v Itálii nebo v Německu, kde eh, tato analýza je nezbytná pro konečné rozhodnutí a musíme také eh, zohlednit skutečnost, že se tady pracuje s velmi dlouhými lhůtami. Takže jde o to, aby se zde pokryly potřeby, které tady existují. Nejde o to, aby to byl účel sám o sobě, musí to sloužit skutečným potřebám eh, občanů. Co se týče cestujících, Jistě, tady musíme také mít na mysli i dopravu zboží, ale my jsme se zaměřili na ty tři linie, které jsou v naší zprávě a je to opravdu 2 miliony nebo 3 miliony. Je velmi obtížné zde stanovit ekonomičnost, to znamená skutečnou rentabilitu, která by zde mohla být součástí nějakého konkrétní eh, kalkulace. Pan předseda hovořil o interoperabilitě interoperabilitě a také o agentuře ERA. Tady vás musím trochu zklamat. My jsme v podstatě mm, prováděli mm, ekonomické posouzení, ale mm, neporovnávali jsme to s leteckou dopravou. My jsme se spíše zaměřovali na potenciál v těch spádových oblastech podívali jsme se na čísla, porovnávali jsme ty jednotlivé údaje, ale neskoumali jsme jaksi ekonomičnost v pravém slova smyslu, takže eh, nemohu bohužel na ty vaše konkrétní dotazy eh, konkrétně reagovat. Co se týče pozitivní propojení a úspěchy, ano, Eurostar to je skutečně dobrá záležitost. My víme, že tam existují také problémy, které se táhnou už několik let. Naštěstí se to zlepšuje a funguje to dobře. Ale my jsme také poukazovali například na dobrou linii Barcelona, Madrid, Paříž, Strasburg, Řím, Tur- Torino. Tam ta čísla jsou dobrá a my víme, že ty výsledky tam jsou pozitivní, aniž bychom tedy zpracovali všechna specifika a všechny podrobnosti. Takže důležité je vědět, že existují pozitivní projekty, ale musíme vždycky vědět, jaké jsou tady rámcové podmínky v pozadí. Bohužel v některých jiných případech jsou prostě negativní dopady. Takže opět se vracíme k tomu základu, to znamená ty analýzy, analýzy nákladů užitku to je e, nezbytné. Dále rámcové podmínky, dále zohlednění e, občanů, lokalizace těch e, nádraží, to také není vždy adekvátní. My jsme konstatovali, že každé nádraží vlastně v podstatě potřebuje ještě 12 minut na to napojení, takže tady je to problematické. Máme rychlé spojení a pak vlastně ti občané eh, jsou vzdáleni a trvá to 12 minut, než se dostanou na toto připojení, takže jde o to, jakým způsobem eh, vlastně lokalizovat eh, tato nádraží. Takže my jsme v příloze 5 vyjmenovali všechny linie, které jsou pozitivní kde jsou eh, kladné výsledky, kde jsou vlastně využívány nejvyšší kapacity, které jsou možné, například Madrid, Barcelona, tam se překročí ta rychlost 200 eh, kilometrů. Samozřejmě není to možné neustále, musí se brzdit a tak dále. Eh, samozřejmě tady se musí vždycky udělat benchmark, musí se to porovnávat ale tam v podstatě dosáhneme 70 až 80 kapacity z hlediska tedy rychlosti, takže eh, to samozřejmě ukazuje, že ne vždy jsou to pouze nákladné linie, že tady existují také pozitivní výsledky. Pane předsedo, když dovolíte, tak já bych ještě předal slovo mému kolegovi, který bude pokračovat. Eh, děkuji mnohokrát Velice děkuji za tento audit. My už jsme dělali, za to, to zajímá, eh, zájem o tento audit. My jsme dělali hodně nějakých auditů v dopravě, týkalo se to i letecké, námořní dopravy a podobně. Nejprve bych chtěl oficiálně a formálně poděkovat Komise, protože si myslím, že jsme s nimi velice kladně spolupracovali, bylo to vysoce profesionální, pokud jde o realizaci auditu, bylo to transparentní a nebyla tam žádná překvapení z žádné strany. Za druhé si myslím, že bychom měli říci také jasně toto. Jak už, se, jak už pan eh, Herek zmínil, eh, máme tady na začátek pozitivní zprávu. A myslím si, že někdy se ty pozitivní zprávy nějak ztrácejí v té naší politice komunikování. Ale je důležité právě ty zdůrazňovat a proto jimi také začínáme. O to jde. A proto bych vás žádal, abyste si tu zprávu pročetli do podrobností, protože obvykle ten čert je skryt v detailech. A další věc je tato velice dobře jsme spolupracovali až dokonce s komisí v tom smyslu, že už vlastně eh, spousta našich doporučení začaly eh, zapracovávat do nadcházející legislativy. To je návrh CEF 2, nebo to, čemu my říkáme streamliningový návrh, čili oni eh, mnoho z těch našich doporučení přijali. A obecně za to si myslím, že to je užitečné z hlediska budoucích zlepšení výkonů. Abych se dostal k někdy zajímavým dotázkám pana van de Kampa. Zda koridory TNT Eh, se týkají členských států a zda by jimi měly být vázány. Samozřejmě, že ano, jsou eh, pro ně závazné. Samozřejmě, eh, jestliže někdo žádá o finanční prostředky z Bruselu, tak bychom měli trošičku jaksi sdílet To státní národní suverenitu. O to tady jde. Hovořili jsme samozřejmě o tom také na úrovni rady a ptali jsme se trošku provokativně, zda to je plán nebo politický cíl. Pokud se všichni shodnou na tom, že je to plán, pak pak by se to mělo samozřejmě realizovat jakožto plán, to znamená, že do roku 2030 by měla být strojnásobená ta základní síť. A v mnoha případech jsou důkazy, že se tam nedostaneme. Proto v našem prvním doporučení říkáme, že by to mělo být realistické, to znamená, měli bychom revidovat plán tak, aby byl reálný. A měli bychom mít také pro komisi nástroje, které by umožnily zajistit, že se reálně také provede. To jsou hlavní věci. Pak zda bychom měli postupovat trošku jako Číňané, aby se rozběhly věci. E, souhlasím, že možná bychom měli situaci trošičku zlepšit oproti tomu, jak v současné době vypadá, protože v mnoha případech e, jako je možné to řízení zapl- zablokovat a zpomalit postup, trvá to pak o mnoho déle. Takže i ten návrh na One Stop Shop, který tady činíme, možná by to trošičku mohl zjednodušit. Nevím, zda eh, to bylo 11 tisíc eh, v roce 2011, ale určitě je to v roce 2018. To neříká účetní dvůr, to nám potvrzuje komise. A zda ERA odvádí svoji práci? Myslím si, že ano, upřímně řečeno, ale myslím si, že oni moc vysokorychlostní nejsou. To možná souvisí i s tou skutečností, že eh, jsou součástí procesu, který je, trvá velice dlouho. Zda ale něco dělá, dělá tato železniční agentura Evropská? Ano, to ano, my jsme s nimi mluvili a eh, hodně do podrobností jsme zkoumali, čím se teď zabývají. Ano, ono to postupuje, ale velice malou rychlostí. Proto jsme navrhli to trošičku urychlit. Pak pokud jde o otevírání francouzského trhu s vysokorychlostními spoji a o čtvrtý balíček. Ano, ve Francii se hodně začalo dít nového po nástupu pana prezidenta Macrona. Ten se opravdu snaží navést, na, uvést věci do pořádku. Jejich vlastní účetní dvůr eh, jasně řekl, že je tady obrovský dluh a tím by se měli nějak propracovat. Myslím si, že to je vlastně součást toho celého procesu. Ono to trvá dlouho, nakonec to zvládneme, ale mezi tím se eh, na vysokorychlostní eh, vlaky vysokorychlostně utrácejí peníze. Teď pokud jde o tu rakouskou e, zprávu jejich e, auditorů, já e, o tom ani nevím. Já jsem auditor, já tady vedu audit a my jsme posílali týmy do Rakouska a řekl jsem, že jsme posíláme také pracovníky do Německa, do Itálie a já potom od těch svých týmů dostávám zpětnou vazbu, nikoli v tu rakouskou zprávu. Já dělám audit tak, jak bychom to měli dělat podle správné metodologie. A máme jasné důkazy o tom, že počínaje Německem už tam další žádné plánování není, že nechtějí vlastně do severní eh, osy a tunelu nechtějí už eh, investovat, zatímco Rakušané už začínají na té ose na jich do Itálie. Čili tady je možná nedostatečná koordinace a nedostatečná včasná implementace. A to takže na obou stranách. A to též se týká Portugalska, protože Portugalci ti mají zase svůj vlastní příběh ti nechtějí zatím ty vysokorychlostní železniční spoje budovat, minimálně ne, aspoň až do uzavření auditu. To tady jsme slyšeli na straně Baskicka, protože Španělsko buduje na straně Baskicka, ale Francie nedělá ta, co by normálně se předpokládalo, že tedy propojí vysokorychlostním vlakem i Bordeaux a Dax. Víme, že tam jsou samozřejmě tradiční spoje, Eh, spoje, ale teď se bavíme o vysokorychlostních sítích. Čtvrtý železniční balíček, o tom už jsme hovořili. Španělská železniční síť, eh, říkáme o tom něco negativního? Ne, máme tady přílohu číslo čtyři a tam jasně říkáme, že spolufinancování EU eh, v přepočtu obyvatele je daleko vyšší než v průměr v českých státech, ale to je velice logické, protože Španělé budují zbrusunovou síť. A když se podíváme na ukazatele, například, ne jak eh, to je přepočet pasažérů na kilometr a podobně, je to nízké. Ale protože je to docela nový rozvoj, tak to ani nejde. Nemůžeme srovnávat nesrovnatelné. Pokud jde o náklady na to, že nebudou někde spojení. To byla dobrá poznámka. Myslím si, že eh, mohu říct, že jsme udělali i takovéto studie. v poznámce pod čarou 23 Minimálně citujeme studii, která byla vykonána v roce 2013, která se týká toho, kolik by to stálo, kdyby se TNT nedokončila. Samozřejmě musí tady být celkový efekt sítě a čím více nám chybí propojení, spoje, tím více nám chybí celkový efekt té sítě. A to je vůbec ta nejdůležitější otázka. V té síti jsou některé části, které možná ekonomicky nejsou až tak zajímavé z hlediska členských států, aby je postavili, protože oni z toho nebudou mít okamžitý hospodářský efekt. Ale když by se to propojilo, tak by byl potom ten síťový efekt. O to jde. Ano, je to tedy zajímavá studie a ta se zmiňuje v poznámce pod čarou 2003. Také jsme sem zapracovali v poznámce pod čarou ekologický aspekt, kde jsme dospěli k závěru, že obecně se má za to, že je to ehm, tento způsob dopravy z ekologického hlediska užitečnější a účinnější. Čili jsou tady určité úspěchy v těchto spojích, v těchto linkách, uvádíme je. Chtěli jsme také mít tady benchmark podle Paříž, Brusel, Amsterdam. Dostali jsme čísla z Paříže a Bruselu, ale ne z spojení Brusel, Amsterdam. Ale víme, že některé části fungují pořádně, jiné méně. A tak to zkrátka vypadá. Tady v této zprávě chceme říct si hlavně toto. Vynakládáme na ty linky obrovské peníze. Za druhé, nevždycky jsme v takové situaci, kdybychom byli schopni říci, že se jedná o dobré, dopromyšlené, odůvodněné rozhodnutí. Dále implementace často není dostatečně nákladově efektivní a nakonec, a to je důležité a musíme to pořád zdůrazňovat, že eh, nejenom je třeba odstraňovat neefektivnosti infrastruktury, ale i služeb. Když si vzpomenete, eh, tak eh, nemáme zkrátka někde spojení nebo služby, tudíž některé linky, některé spoje se otevřené pro konkurenci. V Itálii, kde jsou třeba někde lepší služby, lepší ceny, v, některé, eh, v některých členských státech takováto konkurence v dodavatelích služeb neexistuje. A to je škoda, protože to investujeme do toho. Děkuji. Na závěr dám slovo Haraldu Ritesu, který promluví za komisi. A asi jsou tu některá témata, která si zaslouží úvahu. Děkuji, pane předsedo. Pane Herexi, pane Tune, děkuji vám mnohokrát, dámy a pánové. Komise vítá dnešní zpráva doporučení účetního dvora. Plně podporujeme cíl účetního dvora zajistit, že veřejné prostředky jsou řádně vynakládány, ale je třeba číst tu zprávu celou a nejenom eh, název. Chci zdůraznit, že žádné dlouhodobé řízení bylo vytvořeno a bylo podpořeno přiměřeným financováním, monitoringem, tak, jak doporučoval účetní dvůr. Za prvé, nařízení TNT upravuje dlouhodobou strategii s jasným definováním priorit, co se týče globálních sítí a s dokončením do roku 2030 a 2050. Za druhé, Nový systém řízení byl vytvořen touto legislativou s důraznou podporou Evropského parlamentu. Řízení zazměne základní koridory, které umožňují tedy vytvoření této sítě. Koordinátoři a jasná návaznost na Connecting Europe Facility. Je možné věci zlepšovat. Komise se zabývá definováním přiměřených opatření, které by navázaly na doporučení účetního dvora. A pan Tun citoval nové návrhy pro CEF a zeštíhlení tzv. inteligentních TNT. To bylo předloženo a ukončí to vytvoření sítě TNT a vysokorostní železniční sítě. Také tu máme prováděcí rozhodnutí a připravujeme další. To jsou jasné odpovědi na doporučení účetního dvora. Velmi stručně zareaguji na otázku, která se zazněla. Strojnásobnění vysokorychlostní sítě je možné, ale bude trvat déle. Oproti tomu, co je třeba udělat do roku 2030, myslíme si, že je to cíl, který je reálný. A bude to vyžadovat samozřejmě, aby Rada, Evropský parlament členské státy a všechny zúčastněné strany už se spolupracovaly. Jak jste navrhoval, 300, více než 300 km oproti rychlosti více než 200 km, to je přechodná rychlost a znamená vlastně eh, přechod eh, například v Polsku, kde máme rychlosti 250 a více, například na baltské síti a to se týká i linky mezi Vídní a Lincem. Už se spolupracujeme na čtvrtém železničním balíčku, abychom opustili národní vnitrostátní pravidla a jak jste řekl pan předsedo, to je skutečně velmi tedy vypjatý harmonogram spolu s ERou a věříme, že většina vnitrostátních pravidel do té doby bude zrušena. Samozřejmě zazněly připomínky týkající se přezraničních projektů. Vy jste zdůraznili, pane předsedo, efektivitu eh, spojení přes Eresun nebo spojení Paříž, Brusel, Amsterdam, Londýn a Kolín nad Rýnem. Tam dochází k velmi úzké koordinaci přeshraniční sítě a my pracujeme i na jiných propojeních. Vždy jsou nejnáročnější, nejobtížnější a my Například týká se to Brenneru, má být dokončen do roku 2026 a přístupové trasy by měly také postupně začít fungovat. A víme, že spojení přes Alpy bude vyžadovat základní tunel, aby byla zaručena interoperabilita, stejně jako je to u Lyonu Turín a u dalších linek Portugalsko, Španělsko, Španělsko, Francie. Tam dochází také k úzké spolupráci příslušných členských států, aby se stavilo na obou stranách a ne jenom na jedné. A věříme, že nástroje, které vznikají, toto budou plnit. Ale bereme doporučení velmi pozitivně ze strany účetního dvora a věříme, že společně s Evropským parlamentem a radou eh, předložené návrhy pro CEF2 a pro zešílení u jiných přinesou výsledky. Děkuji vám mnohokrát a tím skončím. Děkuji. Děkuji a chci poděkovat panu Heriksovi a účetnímu dvoru. Ale no, už jsme skončili. Konec. Ne. Pane předsedo. Já si opravdu vážím optimismu pana Reutersa, ale nejsem optimistický, pokud je o Německo. A nejsem optimistický, pokud je o Bavorsko už vůbec. Co se týče eh, vstupu do základního tunelu pod Brennerem. Já jsem s Michalem Kramerem a s řadou dalších členů výboru navštívili toto místo a staví se na rakousko-italské straně, ale ne, nestaví se v Rosenheimu. Máme skvělé fotografie Alp a vypadají velmi atraktivně, ale vypadá to trošku jak v kubánském vězení. Musím říci, že na této straně tunelu v Roznému se nic neděje a pane Reuters si obávám se, že to bude má vzpomínka na základní tunel Brenneru. Už je čas. Vy jste měl mnohem více času, než jsme naplánovali a mohli bychom pokračovat u každé trasy, u každého spojení. Tady to je asi nejpozoruhodnější, protože to je největší stavba, ale podobné problémy máme i jinde. Takže myslím, že to bylo zajímavé a že musíme být nadále pozorní, musíme dbát návaznosti projektu na obou stranách hranice a je dobré se k těm tématům vracet a asi vás opět eh, požádáme, aby nám za nějakou dobu sdělili svůj názor na toto téma. Každý má rád vysokou rychlost, ale občas musíme také mluvit o problémech. Pane Herixi, děkuji vám. A nyní budeme hovořit o výzvě pro mechanismus pro propojení v Evropě. Poslední výzva, která by měla proběhnout. A dám slovo panu Haraldu Reutersovi, kde je. Takže slovo dávám vám. Bude, dojde k představení výzvy a potom vyslechneme kolegy. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, že máme možnost představit eh, současný stav týkající se jednotlivých výzev v rámci CEFu. Samozřejmě výsledky druhého termínu pro blending call z roku 2017 byl to kol Cezar, který měl stejný, stejnou zavírku. A zmíním tedy to, co běží, tedy kol pro rok 2018. Několik slov k poslednímu kolu, výroční kol 2019, který uzavře realizaci projektu podle rozpočtu na CEF na toto období. Prosím o další slide. Několik slov, abychom připomněli, blending, připomněli, jak funguje blending. Jde o dotaci, která je poskytnuta, když příjemci byli vybráni a smlouva o dotaci je podepsaná, mají 12 měsíců na to, aby dospěli k uzavření financování. A významné je to v tom, že mají jistotu, že dostanou dotaci, což jim umožní vyjednávat s finančními institucemi půjčky. A pokud se jim podaří k finančnímu uzavření do 12 měsíců, tak agentura ENA vyplatí tedy předfinancování. Měli jsme možnost představovat výsledky prvního termínu, kdy 39 Projektu bylo vybráno za jednu miliardu euro. Všechny dohody byly, všechny smlouvy byly podepsány a myslím, že dva projekty už dospěly k finanční uzávěrce. Pokud je o druhou fázi blendingu, to zapadá do rámce druhého balíčku pro mobilitu. Druhý balíček pro mobilitu obsahoval akční plán pro alternativní paliva. A nejlepší způsob, jak doprovázet tento druhý balíček pro mobilitu v oblasti financování, bylo rozšířit blending call a doplnit rozpočet ve výši 350 milionů euro pro inovace a alternativní paliva, jakož i nástroje flexibility pro klasické projekty. Jak vidíte, byli jsme nedostatečně upsáni, máme přes miliardu způsobilých návrhů. Externí hodnocení snížilo toto částku na přibližně 600 milionů a to vše tedy v rámci rozpočtu 350 milionů a máme tam určitý prostor, omezení na 20 který nám umožnil vybrat projekty v rozsahu 404,8 milionů euro, což odpovídá objemu investic 1,8 miliardy. Jaký byl náš přístup, pokud jde o výběr těchto projektů? Jak už jsem řekl, hlavní cíl tohoto druhého termínu bylo doprovázet akční plán pro alternativní paliva. To, byl tedy, to byla naše vlastně základní vůdčí myšlenka. A u 35 návrhů 26 odpovídá této orientaci. Jde zejména o 23 inovačních projektů, ale také jsme si přáli uplatnit stejnou zásadu na jiné oblasti. Máme dva projekty v oblasti eh, námořních dálnic, které mají také dimenzi alternativ, alternativní paliv, protože je tam eh, ten rozměr LNG, CNG. A kromě toho je tam eh, další námořní projekt u přístavu, protože je tam také tedy zařízení, které se týká LNG. Pokud je o alternativní paliva, máme portfolio projektů klasičtějších, které zapadají spíše do projektů vybraných v rámci prvního termínu u toho blendingu a máme tam významný projekt v oblasti vodních cest. Možná nejlepší způsob, jak to ukázat, je vybrat si některé projekty, Většina projektů vybraných eh, se týká, brožur, se, se týká tedy té brožurky, která je online, to je informace, která je veřejná. První příklad je to projekt eh, v oblasti elektrické mobility a stlačeného zemního plynu. Eh, dochází ke kombinaci obou přístupů. Jde o jak o nabíjecí stanice pro plnící stanice CNG a nabíjecí stanice s vysokou kapacitou a některé klasičtější nabíjecí stanice a také e, nasazení automobilů a autobusů ve čtyřech koridorech. Je to projekt, který je zajímavý tím, že je integrovaný, protože se neomezuje na jediné řešení, ale nabízí integrovaný přístup, pokud jde o alternativní paliva. Je to tedy projekt, který se týká čtyř členských států, objem je 12 eh, miliard euro. Další projekt týká se tedy LNG v námořní dopravě. Víte, že jsme investovali v této oblasti a využití LNG, zejména pokud jde o námořní dopravu na krátkou a střední vzdálenost, je velmi přitažlivé využití z hlediska omezení využívání nafty. A také dochází ke kombinaci jedn, specifického vybavení pro námořní dopravu, ale také tedy plnící stanici LNG v Cheronu. Jde o multimodální dopravu, která umožňuje také eh, vlastně eh, zásobování pozemních vozidel. Máme několik podobných projektů a ten představuje tedy, tento projekt představuje 11 milionů euro. Kromě toho máme vodíkové projekty. Jeden jsme zvolili pro první blending call a máme řadu projektů, které se objevují nyní. Využití vodíku spíše v kontextu městských uzlů ve třech městech. Jde o infrastrukturu pro plnění, tedy mobilní jednotky a nasazení tedy významného vozového parku autobusů, které jezdí na vodík. Je to tedy významnější investice, 40 milionů euro, kdy celková investice je téměř půl miliardy nebo více než půl miliardy euro. Další příklad. Dálková doprava zboží. A zde využíváme také LNG. Je to novátorský projekt v tom, že nabízí nejen nasazení tedy LNG stanic s, se složkou bio-LNG, ale je tu také model leasingu pro uživatele kamionů. A to byla původně překážka pro využívání těchto vozidel, tedy vyšší cena vozidla a nejistota, pokud jde o e, zbytkovou hodnotu těchto vozidel po použití. Tady bude možné překročit tyto překážky a nabízí se, že uživatelé vlastně budou mít kamion na leasing a budou mít možnost využívat eh, vlastně ty plnící sloupky nebo stanice. A tady máme šest členských států a provozovatele v oblasti silniční dopravy. 25 milionů euro, to je dotace CEF, celková investice 127 milionů. Několik slov k výzvě Cezar, která vlastně měla termín ve stejné době. Tam jsme měli rozpočet 290 milionů euro. Nedošlo k dostatečnému psání a vybrali jsme na konci toho období návrhy, které, tedy podle částek, které jsme si stanovili. A to hlavní sdělení je, že jsme upřednostnili projekty, které jsou neseny Caesar Deployment Manager a mají za cíl přímo tedy umožnit nasazení systému Cezar. Několik eh, slov eh, k tomu kolu 2018. Jak víte, je to kolo, který je víceletý, běží v tomto roce. Objem je 450 milionů euro. Lhuta pro předkládání návrhu je 24. října a je to výzva, která byla synchronizovaná s představením třetího balíčku pro čistou mobilitu a soustředuje se na digitalizaci, bezpečnost silničního provozu a multimodálnost. Snažili jsme se o synchronizaci představení toho, této výzvy s kolem, který byl spuštěn v oblasti telekomunikace a kybernetické bezpečnosti protože digitalizace v dopravě a kybernetická bezpečnost jsou společná témata a zdalo se nám užitečné upozornit provozovatele v oblasti dopravy na možnost předkládat návrhy v oblasti CEF Telekom, pokud jde o kybernetickou bezpečnost například. Dostáváme se k poslednímu kolu je to rok 2019. Jak vidíte, při schválení současného nařízení pro CEF parlament si zejména přál, aby část rozpočtu byla vyhrazena pro globální sítě. A to se týká zejména přezraničních částí globálních sítí a byla, bylo tam procento vyhrazené pro tyto investice. Tedy cílem tohoto kolu na rok 2019 je řešit právě tyto prvky. Je to poměrně menší výzva, jsou to vlastně zbytkové prostředky, které mají dvě části. Jedna se týká přeshraničních částí globálních sítí a je tam také složka, která byla doplněna, ta se týká námořních přístavů. A to rozšiřuje možnosti pro ty členské státy, které nemají pozemní na přezraniční úseky, aby mohli předkládat návrhy jiné. A další dimenze se týká menších finančních prostředků, ale je důležitá, je to hluk na železnici. 35 milionů euro na snížení hlučnosti. My jsme už financovali hluk na železnici a tady jde o akce, které by měly probíhat v letech 2019 až 2022 a měli bychom být schopni pokrýt vlastně veškerý vozový park, který by měl být vybaven eh, proto, aby nákladní koridory byly méně hlučné. Tady jsme poprvé využili technologii jednotkových příspěvků, což je zjednod, zásadní zjednodušení pro příjemce, protože nemusí odůvodňovat náklady, pouze e, zmíní počet e, vagónů a my to vynásobíme na základě předem stanovené částky, takže my si ověříme, že ty vagony jsou tím skutečně vybaveny, ale nedochází k eh, verifikaci nákladů a je to mnohem jednodušší pro příjemce a pokud se to osvědčí, tak ten přístup budeme opakovat v jiných oblastech. Tím se dostáváme k informaci o plnění rozpočtu, o příspěvku do rozpočtu v oblasti CEF pro dopravu. Tedy s tím, co jsem uvedl, tedy kol 2018 a kol 2019, tedy celý rozpočet, pokud jde o dotace, byl alokován pro jednotlivé pracovní programy a 95% již bylo proměněno v dotační dohody. Tedy dotační dohody, tedy běžící, odpovídají 95% CEFu. A jak víte, jdeme cestou tedy ročních splátek a my vlastně rozpočtově nevyplácíme celou výši, ale postupujeme po, letech a pokud jde o závazky, jsme na 45%. A pokud jde o platby, tedy ať už jde o předfinancování nebo definitivní financování, tak jsme na 20% celé finanční obálky. Tím se dostávám k závěru s tím, že samozřejmě budeme mít možnost vlastně administrovat další výzvy, další koly, ale budou financovány v rámci nového programování podle zásady use it or lose it. A to využijeme zejména na začátku příštího roku, abychom případně mohli mít i kolik kolem roku 2020, aby bylo možné optimalizovat řízení, tedy finanční prostředky v rámci CEFu. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A nyní předám slovo našim členům pan Van der Kamp. Děkuji, <clears throat> pane předsedo. Mohli bychom se podívat ještě jednou na ten slide rok 2018, čili ty výzvy na rok 2018, protože nevím, jestli tam byly nějaké normální projekty, ještě zpátky, prosím, posuňte to ještě zpátky. Ano, o tenhle mi šlo. Ne. Každopádně bych se tedy rovnou zeptal. Pochopil jsem to tak, a to je můj první dotaz že se jednalo vlastně o digitalizaci, bezpečnost silního, silničního provozu a multimodalitu. Jinými slovy, nic jiného tady nebylo, žádný jiný projekt. Čili prostě bylo třeba, aby to spadalo pod jedno z těchto záhlaví. A druhá otázka na posledním slajdu. Kdy tedy začne to, platit to heslo eh, lose it, protože mám pocit, že to je 20 CEF transport z tohoto víceletého finančního rámce, které už bylo vlastně vynalezeno a pak to use it or lose it. Někdy to nastoupí, kdy se tohle začne používat v roce 2019 nebo 2020 a skončí to s koncem projektu, kdy tedy to, eh, toto heslo nebo tato zásada začne platit. Pak jsem pochopil, že jsou tady dva blendingové koly, jeden pro jeden bilion a jeden pro 200, pardon, eh, miliard dolarů. Myslel jsem si, že tady byl jenom jeden, jedna výzva blendingová pro miliardu. A pak tam byla také normální výzva v rámci e CEF 2018, nebo prostě mě něco uniklo, to byl můj třetí dotaz. Takže prozatím jenom toto. A ještě vám mnohokrát děkuji za velice pěknou prezentaci. Paní Sander. Sí, um, para entender mejor algunos de los proyectos que veo que aparecen. Abych eh, pochopil ty projekty, eh, které tady byly zmíněny. Některé mají takovou nálepku, koridory, Severní moře, nic takového nebylo. Něco se snad týkalo i Španělska, ale asi ne. Prostě chci jenom říci, že něco toho se týkalo severních koridorů, čili Londýn, Kodáň, Riga. A to se moc netýká středozemí. Eh, tady je to trošičku takové rozporuplné, tak byla bych ráda, kdyby tam také bylo něco ze středomorské oblasti, ale evidentně ne. Pokud tomu dobře rozumím, pak je tady mnoho projektů, kde se platí eh, mnoho automobilů, eh, autobusů, například v Paříži. A znamená to, že k plus k těm stanicím napájecím, nabíjecím také financujeme nákladní automobily, osobní automobily, autobusy. Takže to bych eh, si přála mít lépe vysvětleno, protože v některých případech mně připadá, že eh, to nebylo úplně jasné. Kdo tedy můžou být eh, potenciální recipienti, příjemci? Jednalo by se možná o celé eh, flotily autobusů nebo jiných vozidel, tak možná bylo by dobré to vysvětlit, abychom věděli, co se z toho vlastně má financovat, protože pak by bylo možné eh, eh, vyřešit takto i otázku znečišťování ovzduší v městských oblastech. Pani Monte? Ne? Takže já jsem tady listoval touto složkou a naopak jsem měl dojem, že je to velice jaksi jižanské. Tam hodně projektů právě ve Španělsku. Diskuse mimo mikrofon. Tady vidím Barcelonu, Porto Centro, ještě jednou Barcelona, Ramen. Takže pořád jsme na jihu tady. Reakce bez mikrofonu. Dobrá, takže prosím několik odpovědí. Děkuji za tyto otázky. Co se týče výzvy 2018. Ano, nemohli jsme Eh, vydat eh, obecnou výzvu, čili jsme si řekli, že se omezíme na určitá témata, proto tady je tematická výzva, která se zaměřuje na digitalizaci bezpečnost silničního provozu nebo silnic a multimodalitu. Takže tady taková obecná výzva, zkrátka všeobecná výzva nebyla. Dále, pokud je o to heslo use it or lose it, pak eh, není tomu tak, že by se to spustilo od určitého data pro všechny projekty. To totiž záleží na každém projektu zvlášť. Záleží to na grantové dohodě. Některé projekty například eh, skončily již eh, v tomto roce nebo končí v prosinci 2018 a v některých případech jsme zase poskytli možnost rozšíření, že tam bylo spoždění. Ale v některých případech, tam, kde se to vůbec nerozběhlo, pak eh, ani kdyby se to prodloužilo, tak by nám nedokázali dokázat, ne, zaručit, pardon, že se to dokončí. Tak jsme pak řekli, promiňte, měli jste šanci, ale neposkytujeme možnost prodloužení doby. Čili ta částka, která byla v té grantové dohodě, se vrátí zpět do toho společného hrnce a budeme schopni ji vynaložit na další výzvy. Samozřejmě, abychom vydali takovou výzvu, musíme mít určitou kritickou masu. Proto organizujeme tento proces v takových dávkách tomto roce vlastně byly všechny ty grantové dohody, které do, budou dokončeny nebo vyprší mezi touto dobou a dejme tomu eh, jarem roku 2019, že bylo jasné, že je nutné se urychleně rozhodnout, co s nimi. A pak jsou další, které eh, mají skončit, dejme tomu, v roce 2020 nebo 2021. Tam na začátku roku 2019 bude rozhodnuto o pozměnění grantové dohody. Správným dobo, momentem bylo jaro 2019, protože pak budeme schopni ty finanční prostředky dostat zpět alespoň do konce roku 2019 a vydat výzvu, která bude užitečná, protože dostat peníze zpět a vydat dohodu, to je jedna věc, ale pak také musí být čas, dostatečný čas na implementaci projektu a nemůžeme jít za konec roku 2019. 2023. Proto, pokud eh, chceme, aby tady byla užitečná taková voz, k návratu prostředku, pak s tím nemůžeme přijít příliš pozdě. Pak ten eh, rok 2020 je asi ten správný rok pro ty rekoly. A to znamená, že bude mož, třeba a možné eh, modifikovat grantovou dohodu v roce 2019. Dále, pokud jde o mobilní prostředky, jako jsou automobily, koupili celé vozové parky. My je nefinancujeme in extenso. Samozřejmě je mnoho projektů, které zahrnují i vozové parky autobusů a podobně. My ovšem financujeme vlastně ten rozdíl, dejme tomu, mezi normálním eh, dýzlovým autobusem a autobusem, který jezdí na vodík nebo na skapalněný plyn. Čili my eh, vyhodnotíme eh, rozdíl rozdíl a z toho potom dáváme 20 z tohoto vyhodnocování nákladů. Čili vlastně my jenom financujeme takovou malou část, pokud jde o tyto mobilní Čili je to 20 e, e, nákladového rozdílu ve většině případů, rozdílu v nákladech. Ale i tak je to dobrý signál pro takovéto typy projektů, protože obecně financujeme hlavně infrastrukturu, eh, dobíjení, nebo, ale někdy vlastně také spolufinancujeme tento rozdíl v ceně eh, nákladů buď na celý nebo část toho vozového parku. A někdy také jsme ale uh, už zake, zaomezili toto spolufinancování. Máme totiž e, data uh, z trhu a proto jsme to, tam dáváme na to určitý strop, na určité úrovni, čili nefinancujeme to až do výše, kterou by si přál ten beneficient. Eh, eh, pane předsedo, já mám ještě dvě otázky. Ano, máme ještě čas. Takže první dotaz. Vy jste hovořil o těch číslech toho blending call, to znamená, jednalo se o jednu miliardu, pak 53 milionů, pak tam máme eh, multiplikátor díky tomu blendingu. A jakou eh, roli tady hraje ECB Pochází to zbývající financování z Evropské centrální banky nebo z veřejných zdrojů? Můžete i toto zodpovědět? Druhá otázka, kterou mám. V nizozemském tisku před dvěma týdny jsme eh, mohli číst, Aha, ano, já jsem měl na mysli investiční banku. To znamená Evropskou investiční banku a ne Evropskou centrální banku. Takže druhá otázka. V nizozemském tisku se objevila zpráva, podle které 270 miliard eur nebylo využito v rámci tohoto stávajícího systému v souvislosti se soudržností. Hraje tady také roli nějakou CEF, nebo jakým způsobem toto funguje? Děkuji. Pokud jde o rozpočet, původně eh, ta to byl 1 miliarda, to byla ta první blendingová výzva. Pak se to vyhodnotilo, 39 projektů bylo zvoleno a podepsány grantové dohody. Když jsme potom eh, předložili druhý eh, balíček mobility, chtěli jsme to doprovodit i určitou finanční podporou. A nejrychlejší způsob, jak to udělat, bylo, že o tu výzvu eh, necháme otevřenou s druhým termínem a že tam jsme potom dali ještě ten doplňkový rozpočet 350 milionů. Máme tady určitou flexibilitu, kvalitu, takže jsme šli dokonce trošku nad tím. Čili na 1 a 2 blending bylo to celkem miliarda 400 milionů dohromady potom. A Teď, které, o jaké finanční instituce se jedná. Ono je to velice otevřené, čili to není to jenom Evropská investiční banka, i když ta je samozřejmě partnerem eh, několika projektů a v určitých případech eh, E, společně s e, zárukou CFC, CF, ale myslím si, že většina projektů nejsou e, jim financována, jsou to národní banky nebo dokonce komerční banky, čili my jsme to nechali úplně otevřené. Je na benefiencovi, aby si sám vybral preferovaného finančního partnera. La deuxième question. Druhá otázka. Ta se týkala nevyužitých finančních prostředků. Ano, ono to není spojeno s CEF, protože pro nás 100% je prostě přiděleno. Čili ne, tady nejsou žádné nevyužité finanční prostředky. Děkuji. Dobré, takže už nám nezbývá, než vám poděkovat za vaše vystoupení, za vaši ochotu a já myslím, že tím jsme skončili naše jednání o čtvrt hodiny dříve. Děkuji těm odvážlivcům, kteří tady byli a také děkuji tlumočníkům, kteří končí dříve. To není zřejmě tak často. Děkuji všem. A 5. listopadu se bude konat další zasedání našeho výboru. 5. Coming back? We don't like that.